Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Navrhuji, abychom zahájili, pokud eh, pan Ory eh, se podívá spíš na mě, než aby mi ukazoval záda. Je to naše první zasedání v tomto novém roce, takže vám samozřejmě všem přeji hodně eh, toho nejlepšího, osobní štěstí, úspěchy v práci a budeme mít možnost to neformálně ještě stvrdit eh, toto přání zítra. A nebudeme otálet, nabízím eh, vám tento návrh pořadu jednání k přijetí. Jsou tady dvě malé změny. Otázka strategie v bodu 11, e, přijde na řadu až po bodu 12 a bod 13 se týká zprávy pana Koferatyho o stavu synergií, současné situaci a budoucích synergií pro větší účinnost EFRR a ostatních strukturálních fondů a to se prohodí s bodem 26. Takže jedenáctka bude až po dvanáctém bodu a třináctka a šestadvacítka se prohodí. Jinak to všechno zůstane tak, jak je to v návrhu. Tak, abyste věděli, pokud vás tyto věci zrovna zajímají. A na, u bodu dva sdělení. Takže toto naše jednání je, jak je obvyklé, na intranetu a vy jste také dostali určité zprávy, ať už se jedná o cestu do Soluně, kde se delegace eh, setkala s představiteli agentury a o tom jistě uslyšíme za chviličku. Tak jste tak potom také dostali zprávu o jednání delegace v Turínu, tam jsme se setkali s agenturou pro vzdělávání a Třetí zpráva je zpráva z cesty delegace do Maďarska. Dále ve vašich složkách najdete e, takovou informační notu od sekretariátu, kterému chci tímto velice poděkovat, ve které se vlastně schrnuje slyšení, které se vlastně konalo z popudu našeho výboru k otázce penzí a také na základě zprávy naší kolegyně Orman Hojten. Reuten. A zároveň je tam ještě také e, zpráva ze slyšení o financování mikroprojektů či financování typu mikrofinancování. Takže tak. et vous, vous recevrez demain. A zítra dostanete ještě jednu informační eh, notu o reorganizaci DG zaměstnanost, kde došlo k restrukturalizaci a myslím si, že to je pro nás všechny důležité, abychom věděli, eh, kde eh, jsou naši noví partneři a kam se poděli ti bývalí. Dále je tady zpráva z jednání 21. listopadu, či 22. listopadu a 1. a 2. prosince, pokud e, zápis nikdo e, do konce tohoto jednání nespochybní, tak ho budu brát za schválený. A teď se dostáváme k programu, pracovnímu programu agentur. E, chtěl bych poděkovat za to, že jsou zde přítomní. Je to důležité jak pro ně, tak pro nás. A podle obvyklého postupu a já si uvědomuji, že to je trochu frustrující, protože práce trvá rok a pak je k dispozici nějakých pět minut na předložení strategie. To je jistě obtížné, ale i tak vám navrhuji, abychom tedy každé agentuře dali určitý čas, určitou řečnickou dobu a pak otevřeli rozpravu ke všem těmto tématům. Takže podle toho pořadu jednání, který tady mám, dám slovo nejprve Evropské agentuře pro bezpečnost a zdraví při práci. Děkuji, paní předsedkyně. Také já přeji všem šťastný nový rok. Já jsem z Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci a v posledním roce a ještě teď je pro nás největším úkolem také koordinace práce všech agentur v evropském systému 28 agentur. Mám tady dokument, který máte před sebou v různých eh, jazykových mutacích a já se pokusím zdůraznit některé klíčové prvky. Eh, tady jsou uvedené vlastně výsledkem naší předchozí kampaně a hodnocení eh, rizik eh, je to, že jsme v loňském roce začali takzvaný online risk assessment tool. Je to takový online nástroj pro hodnocení rizik, aby se eh, pracovníci Eh, aby prostě byli chráněni na pracovištích a není to pouze na rok 2011, ale v následujících letech to chceme výrazně rozšířit, nechceme snad dělat všechno, ale chceme, aby členské státy si pak mohly hodnotit ta rizika ve svých vlastních jazycích a aby to celé mohly adaptovat na své vlastní podmínky a zvyklosti. Pak je tady otázka ještě kampaně eh, eh, v oblasti zdraví na pracovišti a e, to bude pokračovat i v tomto roce. Pak je tady e, vlastně jedna z našich největších aktivit e, té blízké minulosti SNR, to znamená Evropské schrnutí schrnující přehled o nových a vznikajících rizicích a pak tedy jde o to, abychom zjistili, zda nejsou pracovní podmínky příliš negativně zasaženy probíhající krizí. Eh, chci říct ještě, že jsme pokračovali v celé řadě dalších oblastí, učinili jsme eh, pokrok a doufáme, že tu dohodu brzy Eh, brzy ukončíme a uzavřeme a že budeme tedy v novém místě. Ta stávající nás stojí kolem jednoho milionu, zatímco jiné agentury platí symbolické euro ročně, takže se těšíme, že dojde k přestěhování naší agentury jsou tady určité drobné změny, chceme prokombinovat jednotlivé ty, ty oddělení, ale v zásadě se v jejich obsahu práce až tolik nezmění. Pokud se podíváme na posledních pět let, tak uvidíme, a to je možná překvapující, že v některých zemích došlo k velkému pokroku v oblasti zdraví a bezpečnosti v práci a v jiných téměř k žádnému či k velmi omezenému pokroku. A Toto je tabulka, která nám ukazuje, že ty země, které jsou delší dobu členskými státy Unie, tak vlastně z této situace mohly více těžit a mohly lépe si ty eh, podmínky práce, bezpe- eh, zdraví a bezpečnosti práce upravit než ty eh, novější členské státy. Pak jsou tady ty nástroje nebo ten nástroj pro hodnocení rizik, to vlastně svůj původ má v nizozemí a my jsme se z toho snažili vidět, abychom vytvořili takový e, obecný nástroj k použití všude. E, takže je to vlastně pro ty, pro, e, kteří vlastně nevědí, jak se hodnotí rizika na úrovni podniku, pokud se to nečiní, pokud tam nikdo není v tomto směru školen, tak může docházet k řadě problémů, tak tento nástroj nástroj je eh, vlastně velmi dobrým a eh, může být eh, vlastně použit i vlastně v zařízení ručním a dá se adaptovat na různé podmínky v jednotlivých podnicích a zemích. Ještě další průsvědku, prosím toto je takový ten druhý krok, o kterém jsem chtěl hovořit. Jedna z největších aktivit, které jsme realizovali, je vlastně e, takové e, e, šetření na úrovni podniků o nových a objevujících se rizicích. Máme jako výsledek představu, o tom, jak vlastně podniky označují své největší problémy, jako co označují za své největší problémy. Takže nejprve jsou to tedy nehody, potom je to také stres vyplývající z práce a musíme si také uvědomit, že tady jsou další eh, faktory jako nebezpečné látky a tak dále. Ale co se týče absencí a finančních ztrát, tak eh, jsou to vlastně ty různé svalové potíže a stres které se podepisují na absenci. A teď, pokud se podíváme na jednotlivé podniky eh, v jednotlivých státech, tak eh, zase eh, jsme kladli otázku, zdali existuje jakýsi akční plán, či nějaká konkrétní politika, či nějak, nějaká koncepce na podnikové úrovni ve Spojeném království je ta situace výrazně jiná než v jiných zemích. Tady to poměrně dost dobře je patrné, co země dělají po té praktické stránce na úrovni podniků. A zase u těch nových problémů, u těch prvků ovlivňujících eh, stresové zátěže, tak eh, ty země, které se hodně na toto soustředí, eh, ty jsou vlastně v té na té horizontální úrovni napravo, tam vlastně ta péče jako pokračuje a na druhé straně je to obráceně, takže jsou tady vlastně čtyři takové skupiny, ti, kteří eh, si uvědomují ty problémy, ale nic nedělají a vlastně pak to takhle postupuje dál. Další výrazná činnost v poslední době eh, kampaň o bezpečné údržbě. Eh, to eh, se dá špatně plánovat, protože ty podmínky nejsou nějak stabilní a často se musí dělat věci ad hoc v prostředí, která jsou nová, takže tady vlastně vznikají problémy, eh, které jsou spojené s prací, problémy svalové, eh, nehody a tak dále největší kampaň, kterou jsme dosud organizovali, ne snad proto, že bychom do toho dali nejvíc finančních prostředků, ale protože se nám podařilo mobilizovat členské státy a nejenom ty, ale i kandidátské země a to tak, že vlastně oni pak ve svých vlastních jazycích, ve svých zemích ty eh, kampaně realizovali. Eh, dohromady jsme vlastně vyprodukovali nějakých 2 miliony různých eh, nástrojů, ať už se jedná o brožurky, eh, všelijaké další dokumenty, videa a tak dále ve 22 jazycích. A kde se nacházíme dnes a co se může tak do budoucna přihodit. Zase pár dalších prvků Eh, jedna velká studie, kterou eh, realizoval Evropský parlament o nákladech na eh, implementaci směrnice o zdraví a bezpečnosti v práci. To bylo předloženo parlamentu v loňském roce a já si myslím, že i když to bylo realizováno poměrně rychle, tak ta studie poměrně věrně reflektovala Eh, představy, myšlenky lidí na úrovni podniků. A výsledkem bylo, že spíš než eh, užívat nějaké povinné eh, prvky toho, té analýzy rizik, tak tady vlastně vznikla ta zpráva Stoiber, že jak víme, a teď tady vlastně prakticky byla jednomyslná Eh, teď tady byl jednomyslný požadavek, že už se musí postupovat jinak, protože tohle není nějak příliš, příliš efektivní a ty podmínky se zhoršují. Podíváte-li se na to, co se eh, stalo v krizi, tak je samozřejmě vidět, že eh, ty dopady jsou nižší, protože je daleko méně hospodářské činnosti a je tam tady méně rizik a v úrazy jdou dolů, ale vrátí se to, až eh, bude eh, zase eh, krize pryč. Ale vrát... Bohužel ostatní věci se zhoršují a zejména tedy všude v Evropě se zhoršily podmínky práce. Další fotka je z našeho summitu, kde jsme měli švédského ministra a španělského ministra a švédský ministr například eh, říkal, že jeden eh, ze tří eh, švédských pracovníků nemá práci. Ne proto, že nebyl byl nezaměstnaný, ale protože má trvalou pracovní neschopnost, nemůže pracovat. A to lidé docela dobře nechápou. Ten hospodářský dopad toho, že jedna třetina pracujících není schopná fyzicky pracovat. A není to jenom eh, ve Švédsku. Tam je to vidět, protože mají dobrý sociální systém a všechno se zaznamenává, ale ten problém je i v jiných společnostech. A musíme si uvědomit, jaké velké břemeno to je pro společnost. Tady vidíme eh, výpočty, které jsme dělali s finským ústavem, eh, toho, kolik, o kolik se toho přijde, když lidé nemohou pracovat až do řádného věku odchodu do důchodu. 58,1 je průměrný věk odchodu do důchodu ve Finsku a očekávali bychom o nějakých 65, dokonce v některých zemích 67, ve Finsku dokonce 68, ale ztráta těch eh, pracovních let je 6,9, to znamená 7 eh, eh, let pracovního života se ztratí průměrně A pokud si spočítáte nebo vyčíslíte tuto e, ztrátu buď v jedné zemi, tady, jak je to tady vlevo, nebo v celé Evropě, tak dojdete k číslům, že ty e, ztráty způsobené předčasným odchodem do důchodu jsou e, ve výši nebo mají hodnotu 2400 miliard. To znamená 24krát tolik co jsme přispěli eh, Řecku, nebo mnohem víckrát toho, co jsme přispěli Irsku. Prostě o tohle přijdeme kvůli předčasným odchodům do důchodu. A předčasné odchody do důchodu těmi se dalo zabránit tím, že bychom eh, zlepšili pracovní podmínky. Ministry financí a k tomuto ovšem eh, nemají žádná naléhavá zasedání. Eh, zabývají se řeckém a jerském a dalšími, ale eh, nenapadá je, že v jejich vlastních zemích by mohli dosáhnout zásadních úspor, pokud by zlepšili pracovní podmínky tak, aby lidé mohli pracovat déle než dnes. Tady nejde jenom o administrativní opatření, ale o opatření na pracovišti, tak aby lidé opravdu mohli být eh, zdraví a bezpeční. Pokud je člověk nemocný a má nějaký eh, svalový kosterní problém, tak eh, rozhodně se nic nestane, když stát zvedne věk odchodu do důchodu. Prostě lidé nemůžou chodit do práce v takovém případě, takže je třeba zajistit, aby lidé vůbec mohli chodit do práce. A to je tady naše poselství. Podíváme-li se na poslední slide, tak uvidíme investice, eh, které jdou do pracovního eh, trhu a eh, do lepšího BOZP ve srovnání s možnými ztrátami. A vidíme tady, že ty ztráty jsou mnohem větší než včasné investice, takže to je něco, co naše agentura spolu s dalšími bude zdůrazňovat v nejbližší budoucnosti a doufám, že budeme větší úspěch než posud. Děkuji. Merci beaucoup. Já vám děkuji a hned předávám slovo panu Kristianovi Letmajerovi, který je ředitelem Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání. To je ostatně středisko, které náš výbor, nebo delegace našeho výboru navštívala v loňském roce a rádi se také vyslechneme vaše zhrnutí o činnosti za loňský rok. Byla bych rád, kdybyste eh, byl co nejstručnější, samozřejmě eh, poté budou následovat otázky členů výboru. Thank you very much. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení kolegové. V roce 2010 kombinace eh, u eh, učňovského vzdělávání a hm, středního školství hodně změnil koncepční eh, rámec. Pokud se podíváte na Lisabonskou strategii, tak tam se implementuje celková strategie EU a týká se to i této oblasti. Já si myslím, že částečně aniž bych chtěl znít na bubřele, tak naše práce ovlivnila příslušný koncepční dokument a došli jsme k tomu, e, že učňovské vzdělávání a odborná příprava je e, klíčovou e, složkou strategie EU 2020 a souvisejících strategií. Já bych rád zdůraznil souvislosti s těmito iniciativami. A je to sice Orfan a, a nové, nové dovednosti a více práce že rok 2010 byl úspěšným rokem. V prosinci jsme na zasedání ministrů eh, školství v Brugách eh, předložili eh, zprávu, která se zabývá korenským procesem od roku 2002 až do roku 2010. Školy je pravda, že tento proces zatím nemá zásadní dopad na každodenní život občanů, tak přispěl k mnohem intenzivnější spolupráci mezi e, členskými státy EU a dalšími účastnickými zeměmi. Vytvoření evropských nástrojů a zásad eh, na ten potenciál toho eh, bude možné využít teprve, až když budou skutečně eh, zavedeny v praxi. Takže spolupráce a koordinace mezi jednotlivými zeměmi na tom teď probíhá CDFOP nejenom přispívá k vytváření těch instrumentů, ale také teď ve fázi implementace sleduje, jak se uplatňují v praxi a, a také sbírá zkušenosti a, a případně na to reaguje. Tady bych uvedl například národní kvalifikační rámce a systém EasyVet, systém pro převádění eh, kreditů v eh, učňovském školství a odborné přípravě. Jedna z věcí, která zvyšuje eh, mobilitu a transparentnost eh, v této oblasti v Evropě, je Eurobus. A Europass je jeden eh, z těch, jedna z těch šťastných nástrojů, šťastných náhod, kdy se nějaký instrument dostal až k občanům. Dnes máme 10,7 milionů životopisů v tom systému a to je asi třikrát víc, než eh, kdysi komisar Figel stanovil i jako cíl pro rok 2010. Abyste si o tom udělali představu. Když Europa začal v únoru 2005, tak eh, jsme eh, tam měli 15 tisíc nových životopisů měsíčně a teď už jich máme 300 tisíc například za loňský říjen. Druhá část naší práce, eh, kterou asi dobře znáte, je eh, předpovídání potřeb, eh, pokud je o jednotlivé dovednosti. Bylo úkolem CDFOPu aktualizovat příslušnou prognózu a dále rozpracovávat metodiku. Jde o to, že potřebujeme učňovské školství a odbornou přípravu, eh, které bude reagovat pružně na potřeby trhu. Eh, myslím, že to eh, reaguje jak na tu původní potřebu, tak na ty aktuální potřeby. To znamená teď například na práci v oblasti ekologie nebo v, eh, v oblasti eh, tedy ekologických technologií v zdravotnictví, a protože tam víme, že do budoucna eh, ta potřeba velmi poroste. Také jsou snahy, a k tomu CDFO při, přispívá, vytvořit jazyk univerzální, jimiž, jimiž překlademe problémy v, eh, které panují na eh, pracovním eh, trhu, pokud jde o formulaci v odborného obsahu učňovského vzdělávání. CDFOP také přispívá k programu stáží. V roce 2010 jich bylo zorganizováno 230 a zúčastnilo se jich 2000, 2160. Eh, lidí. My se také eh, jako CDFOP eh, zúčastňujeme práce, která bude jejíž výsledky budou publikovány v roce 2011 a na jejímž základě v jednotlivých zemích je potom možné formulovat lepší politiku v oblasti učňovského školství. jak jsme deklarovali v Brugách, tak budeme přispívat k tomu, aby eh, se vytvořily příslušné indikátory, které ukazují, eh, které, eh, které budou vyjadřovat mobilitu v odborném vzdělávání a odborné přípravě a učňovském školství. pracujeme na komunikační strategii a to, jak ji zatím naplňujeme, je velice úspěšné. Našimi cílovými skupinami jsou na jedné straně lidé, kteří e, tvoří politiku a na druhou stranu e, lidé, kteří jsou zapojeni do ušavského školství a odborné přípravy. Ale samozřejmě na druhou stranu je třeba informovat i veřejnost o, tě, o té problematice. Vytvořili jsme nástroje, kterými eh, přímo oslovujeme zainteresované strany, teď pravidelně eh, vydáváme tiskové zprávy o eh, školicích programech v oblasti odborné přípravy a učňovského školství a také eh, ty informace šíříme elektronicky. V této práci budeme samozřejmě pokračovat i v roce 2011 a To znamená, že se budeme snažit ještě dále zefektivnit eh, naši organizaci, eh, především automatizací postupu a eh, také budeme naplňovat doporučení našich auditorů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Nyní bych ráda předal slovo panu Juanovi Menendesovi Valdesovi který bude hovořit jméno Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která má sídlo v Dublinu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Juan Menendez Valdes, byl jsem nedávno jmenován, jmenován ředitelem od 1. prosince v Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek v Dublinu a jsem tady před vámi poprvé a pokusím se vám prezentovat výsledky našeho pracovního programu za rok 2010 a hlavní eh, rysy eh, našeho pracovního programu na rok nadcházející. Oba tyto pracovní programy eh, zapadají do strategického rámce, který se týká období 2009-2012 A tady máme stanovené naše strategické cíle. Chtěli bychom, aby Eurofound byl kvalitním a spolehlivým zdrojem informací v oblastech pracovní podmínky, pracovně právní vztahy, životní podmínky, kvalita života a anticipace a řízení změn. Snažíme se posílit eh, tripartitu a vztahy mezi sociálními partnery. Teď tedy mi dovolte několik slov k těm eh, našim výsledkům. Asi bych na úvod měl říct, že se nám podařilo vyčerpat 99,5 našeho rozpočtu. A co se týče tematického výzkumu nebo hlavních témat, eh, kde se tento výzkum provádí, tak eh, tady eh, byla, byl zohledněn dopad hospodářské krize. My jsme flexibilně reagovali na vyvíjející se průběh a kontinuálně jsme publikovali výsledky o dopadu krize na pracovní podmínky, na restrukturalizace zaměstnanost, sociální dialog a tak dále. V roce 2010 jsme také provedli terénní práci a ve spolupráci s belgickým předsednictvím. To bylo v rámci pátého průzkumu, evropského průzkumu pracovních podmínek. To je průzkum, který má 25-letou historii a výsledky tedy teď máme z 34 zemí a rozhovory byly provedeny se značným počtem respondentů. Kromě toho jsme v Evropském parlamentu v březnu mm, představili výsledky průzkumu evropských společností s zaměřením na flexibilitu a sociální dialog. A kromě toho jsme dále pracovali na dalších tématech, zejména na iniciativách pro sladění pracovního a rodinného života a dále jsme se zaměřovali na sociální začlenování. Tato práce byla prováděna prostřednictvím jednotlivých projektů, ale také prostřednictvím sběru dat ve spolupráci s našimi třemi pozorovacími místy pro pracovní podmínky, pro pracovně právní vztahy a s dalšími. poslední době eh, jsme prováděli intenzivní spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami, snažili jsme se eliminovat jakékoliv překrývání činnosti Spolupracujeme s komisí, s Evropským parlamentem a samozřejmě také s našimi eh, sesterskými agenturami, jako je CDFOP a další. Kromě toho jsme členy různých mezinárodních organizací, v rámci nichž se podílíme na projektech, jako je Mezinárodní organizace práce, OECD a další. A nyní k pracovnímu programu na, 2000, na rok 2011. Na ten nadcházející rok máme stejný rozpočet jako v minulosti. a více než 80 našeho celkového rozpočtu jde na hlavní eh, činnosti, které jsem tady již jmenoval. V tomto pracovním programu budeme pokračovat Eh, celou řadu projektů, ale samozřejmě přistoupíme i k vytváření nových ve třech eh, tematických eh, oblastech průzkumu. Jednak je to zvyšování zaměstnanosti a změny na pracovním trhu. Tady se to bude týkat flexikurity, restrukturalizace, řízení dopadů ekologických technologií a dále zaměstnanost mládeže, zejména se zaměřením na mladé lidi, kteří eh, nejsou ani ve školství, ani na pracovním trhu. Dále se to týká tematické oblasti zvyšování kvality pracovních míst. Tady se budeme zabývat eh, národní praxí o informování a vyjednávání se zaměstnanci. Dále se budeme zaměřovat na organizace pracovní doby, pracovní podmínky a pracovně právní vztahy ve veřejném sektoru. A v oblasti sociálního začlenování a udržitelné sociální ochrany zahájíme projekty týkající se mobility pracovní síly v Evropské unii. Rovněž také eh, se budeme zabývat mobilitou mezi Evropskou unii a státy východního partnerství a dále přímo po odchodu do důchodu. Průzkumy v roce 2011 se eh, budou týkat kvality života. My v současnosti analyzujeme dotazníky, v tom budeme i pokračovat a dále budeme analyzovat údaje o kvalitě života, které byly se sbírány v rámci šetření Eurobarometru v letech 2009 a 2010. A dále připravíme zprávu obsahující analýzu těchto dat z pátého evropského průzkumu o pracovních podmínkách, o které jsem již hovořil, kde budeme analyzovat zejména flexibilitu pracovní doby, sladění pracovního a rodinného života, kvalitu práce a zaměstnanosti a zaměstnavatelnost a zabezpečení. A kromě toho vytvoříme sekundární analýzu údajů z druhého průzkumu evropských podniků. Společně s našimi partnery budeme aktualizovat eh, údaje týkající se celé řady otázek. Já jsem zmíněno o několika z nich. Týká se to pracovní doby a odměňování, role sociálních partnerů. To připravujeme pro DG zaměstnanost. připravíme deset analytických zpráv, které budou zhromažďovat údaje o všech členských státech. E, zmíním se pouze o třech z nich, vidíte tady. Je to vývoj e, odměňování během hospodářské krize, role sociálních partnerů a vývoj strategií pro zlepšení zaměstnanosti mládeže. A dále budeme přebrávat sektorové komparativní zprávy které se používají pro eh, vedení sociálního dialogu mezi sociálními partnery. Eh, kontinuálně budeme monitorovat eh, naši eh, výkonnost. Měříme například eh, počet uživatelů, počet stažení našich dokumentů, publikace v akademických publikacích nebo kontakty s vedoucími představiteli v sociální oblasti. Dále budeme pracovat na provádění našich akčních plánů. Budeme také pracovat na doporučeních účetního dvora. A provedeme interní a externí hodnocení naší činnosti. A na závěr bych chtěl říci, že součástí našeho programu na rok 2011 je plánování naší práce na rok 2012 a vytváření eh, širšího rámce. Neustále udržujeme kontakty s klíčovými zainteresovanými stranami, čímž mám na, na mysli i e, zpravodaje a koordinátory z Evropského parlamentu a přivítáme samozřejmě jakékoliv vaše e, připomínky. Merci beaucoup et bienvenue au nom de l'ensemble de la... Děkuji a děkuji také za to, že jste vystoupil. Buďte vítán mezi námi v našem výboru pro zaměstnanost a sociální věci a hodně úspěchů při výkonu tohoto krásného mandátu. A v neposlední řadě je tady paní Madlen Cerban, která eh, vede Evropskou nadaci odborného vzdělávání eh, se sídlem v Turínu a my jsme měli to potěšení, že v loňském roce jsme ji s jednou delegací navštívili. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. A ještě dřív, než nechám paní ředitelku hovořit, tak bych chtěla upozornit na to, že mezi námi jsou dnes také dva experti jmenování Evropským parlamentem do vedoucího orgánu toho, této Evropské nadace odborného vzdělávání. Je to pan François Mezier a paní Sara Parkin. E, oni zorganizovali takové jednání paralelní a vy s nimi ještě budete moci v půl sedmé e, právě v sále 1002 diskutovat. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, i já bych vám chtěla přát eh, úspěšný nový rok a musím říct, že je pro mě velkým privilegiem být mezi vámi. Mám pár minut na to, abych předložila výsledky naší práce. Toto je agentura, která jedná eh, jménem Unie v partnerských státech mimo území Evropské unie. Takže e, budu hovořit o roku 2010. Pracovali jsme v tom roce v 29 státech a s koncem roku 2010 Island se stal kandidátskou zemí, takže vlastně e, teď již budeme pracovat ve 30 zemích v roce 2011. Pracujeme tedy na tom, abychom e, pomohli poradenstvím i jinými cestami e, směrem k udržitelnému rozvoji a e, soustředujeme se na konkurenceschopnost a sociální soudržnost. To je tedy vlastně základ naší vize a snažíme se přispět k tomu, e, že vlastně dát další úroveň tomu, co Evropská unie poskytuje jako největší dárce na světě. My se snažíme k tomu připojovat také vlastně určitou eh, přidanou hodnotu a eh, zvyšovat eh, vlastně ten potenciál mezi propojenými zeměmi uvnitř Unie a mimo. E, máme určité tematické oblasti, které vy jste také odsouhlasili v roce 2008. Musím říct a zdůraznit, že rok 2010 je druhým rokem, kdy naše e, agentura realizuje své aktivity na základě přepracovaného změní nařízení. V roce 2010 jsme se hlavně soustředili na integrované politiky, e, které by jednotlivé státy měly být schopny realizovat aby eh, mohli tedy poskytovat relevantní a kvalitní eh, odbornou přípravu, která by napomohla k rozvoji hospodářskému růstu a která by také pomohla snižovat chudobu a deprivaci. Já chci zdůraznit, že země, ve kterých pracujeme, eh, jsou na takové široké škále. Jsou to eh, rozvinuté, velmi rozvinuté země, eh, například Chorvatsko a Island, a pak jsou tam na druhé straně jiné země s nízkými příjmy, kde chudoba bohužel představuje prostě realitu, kterou eh, tamnější lidé musí eh, být schopni eh, nějak přežít, které musí čelit. Chci ještě zdůraznit, že rok 2010 vlastně byl rokem, Evropským rokem boje proti sociálnímu vyčlenování a chudobě a to vlastně bylo takové moto naší činnosti. A v této souvislosti chci říct, že jsme zorganizovali především pro země na jeho východní e, straně evropského kontinentu takový tematický dialog s hlavními zúčastněnými stranami v jednotlivých zemích a cílem bylo lépe identifikovat jak e, spravovat, jak řídit tu diverzitu e, zemí v této části Evropy. Chci také při této příležitosti zdůraznit, že my nepomáháme pouze těm zemím jednotlivě, ale chceme také prosazovat regionální spolupráci mezi těmito státy a věřte, že to není vždy úplně jednoduché. Toto je vlastně 15. rok činnosti naší agentury chci vám říct, že odborná příprava a školení otevírají dveře, mohou otevírat dveře a e, pokud jsou to takovéto, e, takováto témata, která tady státy zajímají, tak oni jsou schopné spolupracovat, otevírat si navzájem dveře. E, snažíme se prosazovat to, aby se podporoval dialog, aby se společně věci analyzovali, a to i na základě požadavků komise. Například e, vlastně právě na tom jihovýchodě Evropy. E, tam jde o to, abychom vlastně i nadále sledovali implementaci těch jednotlivých kroků, aby se podařilo řešit eh, palčivé problémy těchto zemí, kde dochází k té marginalizaci. Ti občané tam mají velmi složitou situaci a komise uvažuje o víceletém technickém eh, eh, typu podpory těmto zemím. Komise také tedy bude pomáhat jednotlivým státům v jeho východní Evropě v zvyšování konkurenceschopnosti tím, že bude podporovat soukromý sektor. Ale jak bez správných dovedností a znalostí? To nejde, takže proto naše agentura hodně trvá na tom, aby spolupracovala s jednotlivými zeměmi na definici takových politik, které jsou zapotřebí, aby vznikly ty znalosti a dovednosti, kterých je zapotřebí, kterých eh, se nedostává. Snažíme se eh, přesvědčit ty klíčové aktéry a ty, kteří činí rozhodnutí, že se musí soustředit na dlouhodobé politiky a integrovaným způsobem řešit ty nedostatky nevyváženost, která existuje v těchto státech. Takzvaný turinský proces, který nám hodně napomáhá, bude předmětem první zprávy v roce 2011 a my skutečně doufáme, že budeme mít e, to štěstí a to privilegium, abyste 10. a 11. května 2011 byli s námi v Turínu, protože tam země budou překládat vlastně účty, skládat účty ze své práce. My zároveň také pracujeme s vládními i nevládními organizacemi, takže naše práce je součástí vlastně toho vytváření kapacit a pracujeme s institucemi sociálních partnerů, tak aby tito sociální partneři byli skutečnými partnery své vlády, aby byli schopni s ní vést dialog na v celé řadě oblastí. A proto naše činnosti v roce 2010 v této oblasti budou pokračovat i v letošním roce. A to především v jižní středozemní oblasti. Tam se soustředíme na e, kapacitě rozvoje e, sociálního partnerství. Půjde o to identifikovat e, ty správné znalosti a dovednosti a zároveň tedy nabízet takové formy výuky, takové formy školení, které by toto ještě povýšilo. Naše práce také vlastně je šitá na míru na základě vztahů, které tady existují mezi Evropskou odborovou organizací a e, těmi e, kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi. Ale pak jsou tady ještě další země, s kterými má Unie smluvní vztahy a tady chci zdůraznit jednu věc, která pro nás je zajímavá a to je to partnerství mobility které probíhá s Moldavskem, eh, Gruzií a od roku 2011 také s Arménií. O co tedy jde? naše Evropská nadace odborného vzdělávání eh, hodně podporuje vzdělávání eh, těch migrantů, kteří se vrací do, svých, do své domoviny. Tady vlastně jde o vlastně předchozí uznání E, znalostí, dovedností a zkušeností. To je důležité. E, nestačí ovšem tak jenom učinit, ale zároveň třeba, aby tady byla určitá zároka kvality, jinak prostě e, ti lidé budou zaplavovat Evropu obrovským množstvím nejrůznějších certifikátů a diplom Eh, diplomů. Takže eh, záruka jakosti, záruka kvality, ta je rovněž velice důležitá. A právě proto v roce 2011 se budeme soustředovat na vnější dimenzi toho, těch kvalifikačních rámců. Je to nástroj, který podporuje naše nadace a který je přijatý na evropské úrovni. A bude tady tedy možnost uznávání různých eh, znalostí a dovedností a jsem velmi ráda, že vám tady mohu říct, vážené eh, poslankyně, vážení poslanci, že v říjnu za polského předsednictví zahájíme fungování mezinárodní eh, platformy na internetu. Všichni budou schopni vidět, jak vlastně v tomto směru fungujeme, jak spolupracují naše agentury, jak je to od nich požadováno a jak oni rádi činí. Zároveň, e, protože už mi zbývá jenom pár minut, bych chtěla říct, že v tomto půlroce za maďarského předsednictví začneme práci na kvalifikačním rámci. Nejprve se budeme zabývat e, Dunajskou strategií. Jejímž smyslem je slučovat členské i nečlenské státy Unie e, a soustředit eh, se s nimi na otázkách inovace, zvyšování znalostí a dovedností, protože tady je jasná eh, souvislost s našimi dalšími úkoly. A v tomto směru budeme pracovat také s Evropským hospodářským a sociálním výborem a s výborem regionů a ohledně tedy výkonu našeho e, vedení v nadaci. Můj kolega zde hovořil o tom procentu. Já vám mohu říct s velkou radostí, že je to již druhý rok, co po přepracovaném znění e, nařízení 91,9 desetin celého rozpočtu e, naše nadace mohla Eh, reali- mohla uplatnit, mohla eh, prostě použít, byla schopna použít a to za eh, účelem realizování těch cílů, které jsme si stanovili. V roce 2011 jsme také předvědčeni, že budeme muset více pozornosti věnovat i novým finančním výhledům a strategii 2020. And uh, therefore will be extremely honoured if in two thousand and eleven you will have the possibility to join us in some of our events in the countries. I'm sorry I lost my voice, but not the, the power of continuing the work. Thank you very much, uh, Ms. President. Merci beaucoup. Nous en venons, uh... Já vám děkuji a teď se dostáváme k seznamu těch, kteří se přihlásili o slovo, ale ještě předtím si dovolí mezi námi přijmout pana Bulana, Bulona, který se k nám připojil po té, co odešla paní Bruny. Takže vítejte mezi námi a těším se na spolupráci s vámi, která bude stejně užitečná a prospěšná jako s paní Bruny. O tom vůbec nepochybuji. A ještě předtím, než dám slovo prvnímu zájemci o slovo, tak bych také měla dvě otázky. Nejprve na pana Takala, tak Tokalo. To se týká pilotních projektů. A jaká doporučení byste dal zákonodárcům, tedy nám, v kontextu programu komise nebo tohoto výboru. Myslíte si, že tady jsou některé oblasti, které jsou obzvláště rizikové, nebo popište nám trochu, jaká by měla být vaše eh, role, když přejdeme od eh, studií k konkrétním krokům a jaké by podle vás měly být priority, eh, které bychom měli požadovat po komisi a jaké jsou hlavní lekce vyplývající z těch studií, které jste připravili. A paní Serban bych také chtěla položit eh, otázku. Já vím, že vy jste nadací pro odborné vzdělávání, nejste eh, nějakým výkonným orgánem, ale i tak eh, vzhledem k tomu, co se odehrálo v Tunisku, a co samozřejmě nemohlo, eh, no, možná, že bylo, nemohlo asi úplně být zohledněno ve vašem pracovním programu. tak se vás chci zeptat na to, jakým způsobem by bylo možné podpořit demokratizaci v oblasti justice a právních, ostatních právních profesí, například v oblastech eh, boje proti korupci. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli přizpůsobíte ve světle toho vývoje váš program, jestli jste na to už e, myslela. V každém případě ten vývoj je teď nový a já, mě by zajímalo, jestli na základě toho přeskoumáte e, eh, ten pracovní program. Zbývá nám asi ještě 20 minut na tuto diskusi a přihlásilo se sedm kolegů o slovo. Takže bych byla velmi ráda, kdybyste byli všichni co nejstručnější. Pan Sarkaš a potom paní Moha. Muchas gracias, señora presidenta. Voy... Děkuji, paní předsedkyně. Já to řeknu velice stručně. Jsem si jistý, eh, že eh, další kolegové ze socialistické frakce se budou ptát ke konkrétním eh, agenturám, tak já bych se otočil Tady rád bych se obrátil na všechny ředitele najednou a popřál jim eh, hodně úspěchů eh, v jejich práci a rád bych vyjádřil naše uznání k této práci na uh, uplatňování naší politiky v praxi, politiky, kterou my tady píšeme do legislativy. Je velice důležité nejenom sledovat, co se děje za stávající situace na pracovním trhu, ale také Um, my se pokoušíme být tak trochu o krok vpřed a hledáme nové způsoby, jak pracovat vzhledem k aktuálnímu vývoji. A to znamená, v případě všech čtyř agentur, obrovskou snahu předjímat, co eh, přijde a pochopit, že nic už nebude eh, stejné, jak to bylo dříve, ať už mluvíme o BOZP nebo o učňovském školství a tak podobně. Budoucnost už nebude vypadat jako minulost, takže vaše práce je pro nás nesmírně užitečná. Toť vše ode mě a, a pokračujte dobře ve své práci a zaměřujte se vždycky na budoucnost, jak říkal pan Lenmajer. Nemůžeme z toho dělat tajnosti. Myslet si, že máme něco fantastického, nechávat si to pro sebe. Musíme to všechno publikovat, dávat to dispozici odborům, veřejnosti. Všechny ty programy musíme do budoucna rozvíjet protože právě vy máte pomoci eh, vytvořit lepší budoucnost pro Evropu. A já bych rád eh, přivítal a to, co eh, udělal pan Menendez Valdez. Vy jste přišel do funkce před měsícem, tak vás tady vítám. My jsme tady všichni přívětiví. V parlamentu kolikrát je život tedy tvrdý, ale hm, naše poslanci často napadají vládu, ale tady zrovna to tak není. My tady máme takové přátelské, vstřícné prostředí. Paní Moran a potom paní Verně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla v první řadě poděkovat eh, čtyřem ředitelům těch agentur, eh, kteří před okamžikem eh, prezentovali svůj pracovní program. Musím říci, že jsem předtím, než jsem s nimi začala spolupracovat, byla trochu skeptická k tomu jejich počtu, ale poté, co jsem s nimi začala komunikovat, když jsem začala zabývat studiemi, které vytváříte, a musím říci, že dnes jsem si jistá jednou věcí, a to je to, že dostatečně nevyužíváme vaší činnosti. Myslím, že vaše práce je velmi užitečná, myslím, že objasňuje celou řadu aspektů, o kterých bychom měli vědět více, takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli a za to, že jste v krátkosti popsali vaši činnost. Já mám dvě doplňující otázky. Eh, řediteli agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Ta první otázka souvisí eh, s tím, že jste říkal, že třetina z pracovníků eh, dnes nepracuje. Mohl byste nám vysvětlit, proč tomu tak je a jaké jsou dopady, které to má? A moje druhá otázka, která je rovněž pro vás, se týká toho, jak lépe se vyrovnat eh, s těmi roky, které, o které jsme přišli v důsledku předčasných odchodů do důchodu. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba eh, zlepšit eh, sladěvání pracovního a rodinného života a zlepšit pracovní podmínky. Ale když se podíváme na to, kolik peněz Eh, to uvolnění stojí, tak by mě zajímalo, jakými způsoby bychom mohli eh, to vyřešit. A potom mám eh, komentář k Sedefopu. Chci říci, kolikrát jsme se obrátili na CDFO, vy jste byla také v Turíně s Nadějou Hirsch a s dalšími. Ta návštěva byla nesmírně zajímavá, zejména tam, kde se hovořilo o nových kvalifikacích pro nová pracovní místa. To nás skutečně obohatilo a osvětlilo nás tam další aspekty vývoje eh, pracovního trhu. Takže to bylo velmi úspěšné a velmi zajímavé. Tak rovněž Europas, nebo Europas, A myslím, že potřeba bychom co nejdříve eh, eh, zavedli tyto nové kvalifikace pro nová pracovní místa. Ale kromě toho, a to je obtížná věc, je potřeba zajistit rozvoj těch lidí, kteří již na pracovním trhu jsou, aby se eh, obstarávaly tyto nové kvalifikace. A v tom smyslu by mě zajímalo, jaká doporučení byste nám mohli dát. A potom paní Serban jsem chtěla říci, že si velmi vážím toho, že agentury eh, spolu spolupracují, že nepracují proti sobě a že například eh, Eh, pracují i na strategiích, které přesahují hranice Evropské unie s těmi sousedními státy a že se to dotýká veškeré vaší práce. Děkuji vám. Paní Renier a potom paní Hirsch. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, také eh, chtěla poděkovat všem přítelným ředitelům. Opravdu si jejich práce vážím a už ji dlouho používám. Zejména bych se chtěla zaměřit na Dublinskou eh, nadaci a pana ředitele. Já jsem eh, velice eh, ráda za to, za ten důraz na mládež a zaměstnanost mládeže pro nejbližší dobu. Pro nás je to velmi důležité téma na tomto výboru. Také bych chtěla zdůraznit, jak je důležité, že právě v souvislosti s krizí která vede ke značnému eh, ohrožení eh, v kvality života a práce. Eh, jak je důležité být tvrdý v tomto směřování a vydržet. A v této souvislosti bych chtěla také zdůraznit, že si myslím, že jak důležitá je tedy ta spolupráce například v oblasti s OECD a s Mezinárodní organizací práce. Protože se navzájem můžete eh, samozřejmě něco učit, eh, získávat od sebe navzájem a to by určitě nebylo špatné. A pokud jde o vaši budoucí práci, já si myslím, že je velice důležité to, co děláte. Těším se na eh, zintenzivnění vaší práce, práce na takzvané lepší práci, na těch na indikátorech, na správném pracovním klimatu. A já bych byla ráda, kdybyste tuto práci ještě dále prohloubili a v tomto takto pokračovali. Um, Irš. Paní Irš, Irš a potom paní Stanovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve za sebe a za Alde eh, děkuji eh, za prezentace eh, jednotlivých agentur. Už zde zazněla mnoha slova chvály a tím bych se také ráda připojila. A chtěla říct, že bylo pro nás i pro mě jako pro novou poslankyni velmi důležité navštívit například CDFOP v listopadu, protože tam vidíme, jaká specializace je nezbytná tak abychom eh, dostali eh, nezbytné informace. Já jsem teď zpravodajkou pro eh, učňovské vzdělávání a odbornou přípravu v souvislosti s strategií EU 2020 a můžu říci, že mě velice pomohla ta návštěva tam, že jsme dostali příslušné zdroje, dostali jsme přístup určitým studiím, navázali jsme pracovní kontakty. Pro nás je to i jako pro poslance nesmírně důležitý zdroj. Každý zná svoji vlastní zemi ale jak to vypadá v jiných zemích, jak to vypadá po celé Evropě, to je opravdu důležité vědět. Takže děkuji vám za spolupráci a doufám, že do budoucna eh, se budeme seznam, moci seznámit i s dalšími agenturami. Takže prosím paní kolegyně a pak pan De Rosa. Děkuji. Já jsem velice ráda za všechna vysvětlení, ale zeptala bych se konkrétně na eh, paní Fernhulsen z ETF. Děkuji vám za vaši práci a chci se eh, zeptat na ten váš plán na rok 2011. Já jsem se díval na váš pracovní plán a myslím si, že se eh, vydáváte správným směrem, protože vzdělávání je velice důležité. A i ty způsoby vzdělávání, které bychom mohli exportovat, exportovat do partnerských eh, zemí. Já jsem eh, byla často v Kosovu v poslední eh, době a hovořila jsem tam s malými lidmi a s organizacemi mládeže a víme, jak je důležité tímto způsobem posunovat tu zemi a víme, jaká je tam potřeba, poptávka po, takových, po takovémto vzdělávání, protože tímto způsobem ty eh, země eh, potom se dostanou na eh, jinou spirálu než na, než na pát dolů a naopak se potom můžou dostat do EU. Já se zeptám, vy jste říkala, že cílem je zjistit informace o tom, co by si přáli partnerské země. Jaká, jaká jsou tedy vaše nejdůležitější témata a přání pro nadcházející léta? Pan De Rosa a potom paní Edith Bauer. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, všem agenturám za jejich dnešní prezentaci a chci se eh, otázat dvou z nich. Nejdříve Organizaci pro bezpečnost a mm, ochranu zdraví při práci. V Irsku v posledních několika týdnech Eh, se objevily zprávy, že eh, se zdvojnásobil za poslední rok počet eh, smrtelných úrazů v zemědělství oproti předchozím letem. Zatímco předtím byl klesající trend. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se nějakým způsobem šetří, co to způsobilo, jestli je to náhoda, nebo jedná se o nějaké systémové selhání co se přesně děje? Nebo víte, jestli je to nějaký trend po celé Evropě? Nebo je to jenom náhoda? Mě zaráží, že eh, každopádně zemědělství v, Irsku, zemědělství v Irsku, tam je prostě spousta lidí, kteří pracují eh, eh, na vlastní pěst se stroji a ze zvířaty a samozřejmě to obnáší spoustu rizik. A druhá otázka se týká v Evropské nadace pro životní a pracovní podmínky. A vzhledem k tomu, že pocházíte z mého rodného města, tak bude e, snadné se u vás někdy stavit. Ale já se každopádně chci zeptat na takzvanou flexikuritu. Vy jste vytvořili zprávu o, flexikurity v podniku po Evropě a Eh, chcete poukázat na konkrétní příklad. Mně se zdá, že v posledních několika letech je tady takový trend eh, směrem k flexibilitě eh, s menší bezpečností. Že, na, že, že pracovní místo je stále men, méně jisté. A já bych se chtěl zeptat, jestli tohle je věc, kterou se budete zabývat při vašich nových studiích. A také bych se chtěl zeptat, Jaké jsou tedy vyhlídky eh, na tu novou studii? Jestli se to bude týkat jenom eh, vybraného počtu členských států nebo všech členských států. A dále tady máme otázku toho trvale udržitelného, efektivního eh, veřejného sektoru vaší studie. Čeho se to přesně bude týkat? Hovoříme tady o státní správě nebo Mm, o, spíš o státních podnicích. O čem tedy? A potom, mluvám se za to, že těch otázek je hodně, ale každopádně vypracujete eh, tady na eh, něco na životních podmínkách Romů. To já si myslím, že je velice důležité. Ale eh, bude se to tý nebo v Irsku se to vlastně by se to týkalo i eh, toho dříve existujícího problému eh, kočovníků, který docela jistě existuje i v jiných členských státech, v řadě členských států a já chtěl bych se zeptat, jestli děláte nějaký rozdíl mezi těmito kategoriemi, eh, tedy mezi Romy a kočovníky, nebo ne v Irsku eh, bude mnohem více kočovníků než eh, Romů každopádně a jejich životní podmínky eh, dozajista nebudou lepší než u Romů, tak já jsem se chtěl zeptat, jaké máte úmysly tady. Um, merci, monsieur de pour votre... Děkuji Eh, ano, abyste si to mohl poznamenat, 20. a 21. června jedeme do Dublinu, mělo by to tak být, a 17. a 18. května bychom měli jet do Bilba. Takže pokryjeme vlastně všechny agentury v rámci toho dvouletého období. Paní Edith Bauer a potom paní Grimadelli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že mám možnost se tady k této problematice vyjádřit. Chtěla bych ujistit všechny představitele jednotlivých agentur o naší plné úctě a myslím, že také z těch příspěvků vyplývá, že co se našeho výboru týče, tak všechny tyto agentury jsou velmi důležité a opodstatněné. Chci připojit ještě dva dotazy k těm, které tady již zazněly. Pane Takalo, chtěla bych vědět, zdali máte nějaké údaje, o předčasných eh, odchodách eh, do důchodu, do jaké míry se tyto předčasné důchody týkají žen a mužů odděleně, pokud byste měli nějaké analýzy v této věci, eh, jaké jsou případné rozdíly eventuálních odlišností v, té, v těch číslech mezi muži a ženami. A zástupcům Sedefor bych také chtěla položit otázku. Pokud si dobře vzpomínám, tak jste vypracovali eh, takovou velice zajímavou prezentaci, kterou jsme tady měli možnost zhlédnout v našem výboru. Jednalo se o 19 hospodářských eh, oblastí a vy jste tam představili vlastně, jak funguje evropská ekonomika. Byly to, eh, bylo to všechno opřené o takové předběžné údaje a v závěrech té prezentace jste zdůraznili nutnost E, tedy e, těch kroků, které budou nutné pro evropskou ekonomiku vzhledem k mobilitě, vzhledem k rychlým změnám, mutacím. Kdy budeme mít konečné, opravdu e, závěrečné výsledky této studie? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat, eh, vážení kolegové, za vaše prezentace a zabývat se jedním jevem, konkrétně eh, vývojem eh, organizace práce v posledních 30 let. Eh, vím, eh, že teď eh, zažíváme intenzifikaci práce, což ničí vlastně tu práci v kolektivu, ničí to lidi uvnitř podniků a generalizuje se tady skutečná taková nedobrá situace. Vy jste tady zmínili, nejrůznější zdravotní problémy, problémy sociální, rizika sociální i zdravotní. Jsme vlastně na takové historické křižovatce. Dnes může práce zabíjet. Může to být nehoda, může to být eh, vlastně nemoc povolání a eh, může zabíjet sama o sobě ta práce. A jaké jsou prevence, jak se anticipuje takovýto eh, fenomén, co pracovní lékařství, jak se lékaři, jak jsou lékaři s slyšeni, jak se jim popřává sluchu, eh, protože jsou to lidé, kteří jistě upozorňují na řadu problémů, ale jenom se nad tím mává rukou a domnívám se, že je prostě třeba přijmout určité e, preventivní e, kroky, preventivní opatření. Je třeba anticipovat. E, uvědomme si, že se tady zevšeobecňuje náš model společnosti, jsou tady určité, dejme tomu, chemické látky, je třeba myslet na těhotné, na mladé, na lidi, kteří nejsou upozorněni na, tyto, na tato rizika a po, deset let později odcházejí, najednou se u nich objeví rakovina. Děkuji. Eh, předsedkyně, doufám, že naše čtyři ředitelé si všechny otázky dobře tady poznamenali. No takže teď to bude jistě pestré. Eh, máme nicméně málo času, takže vám mohu každému dát jenom pět minut. Eh, požádám vás, abyste se toho času drželi neodpovídejte na otázky, které byly položeny ostatním kolegům, soustřeďte se na ty, eh, které se vztahují k vaší eh, konkrétní agentuře a začneme vlastně v opačném gardu. Nejprve paní Serban na pět minut. Já vám děkuji. Chtěl bych otázku týkající se Tuniska a jak se to projevuje v naší práci. My jsme již v minulosti měli co dočinění se státy eh, s odlišným politickým systémem. Důležité je to, aby Evropská unie, která má nějakou politiku vůči danému státu v rámci své eh, vnější dimenze, měla na paměti tuto externí dimenzi v souvislosti s aky kominotech. A tam my potom máme možnost eh, podpořit sociální partnery. A to nejenom prostřednictvím vlády, ale prostřednictvím jiných aktérů, což znamená, že to prohlubuje náš dialog eh, s tím daným státem. Další věc, eh, kterou jsme získali, nebo na základní jsme se poučili, je spolupráce na úrovni politiky. A dále se snažíme spolupracovat v oblasti boje proti korupce, to je eh, bohužel mm, velmi rozšířené, velmi často ti, kteří jsou u moci, jsou skorumpovaní a tím, že spolupracujeme na nějaké veřejné politice v oblasti zaměstnanosti odborné přípravy, tím můžeme zavést eh, postoje, které sebou přinášejí transparentnost a eh, vyjasněné pravomoce. A to je podle mě přidaná hodnota našeho působení. My samozřejmě musíme jednat na základě naší, našeho mandátu. To jsme například prokázali ve vztahu ke Kyrgyzstánu v loňském roce, teď ve vztahu v Tunisku, k, k Libanonu. A ze všeho toho jsme se poučili, že je potřeba se zaměřit na správné dovednosti. Že nemůžeme požadovat, aby se pracovníci nějak radikálně proměnili, ale musíme je připravit na úrovni společnosti, ve které žijí. A my tedy zdůrazňujeme aspekt aktivního občanství. A budeme to tak dělat i nadále. Co se týče jiných zemí, a dovolte mi, abych vám poděkovala za to, že jste chválili eh, naši práci v těchto zemích. Ta, asi bych měl dodat, že i v Kosovu důsledku těch politických změn co je tady potřeba více kontinuity. Eh, zejména v roce 2011 v Kosovu se eh, budeme zaměřovat na ústřední eh, úroveň státní zprávy, tak aby všichni aktéři na této úrovni mohli přispívat k implementaci a vytváření politik. V roce 2011 jsou naše obecné priority, a teď nehovořím jenom o Kosovu, rozvoj politik, rozvoj dovedností na základě potřeb jednotlivých zemí, nicméně ne ve všech zemích jsou eh, všechny potřebné instituce na pracovním trhu, takže je nejprve musíme rozvíjet na základě metodologií, které v Evropě dobře známe. A také se zaměřujeme na migraci a tady nám jde o navracející se migranty, kteří se vracejí z Evropy zpátky do svých zemí původu? Obecně riziko migrace asi bude vzrůstat, takže se na to musíme zaměřovat. A dále se chceme zaměřit na ty regionální strategie, jak jste se zmiňoval například vy, na tu Dunajskou. Pan Juan Veldes Mandes. Děkuji vám, děkuji za vaše otázky a za vaše velmi milá slova od pana Serkaše. Vy jste se zmiňoval o dopadu hospodářské krize a na to my jsme se zaměřovali. A sice na to, jak můžeme monitorovat probíhající změny snažit se je pochopit. A zabývat se také i pohledem do budoucna, do budoucnosti. Až nastoupí hospodářské oživení, měli bychom formulovat eh, nějaké poučení z té hospodářské krize pro vytváření pracovních míst. Hovořilo se tady také o dalších prioritách. My jsme připravili komparativní analytické zprávy, které zhrnují informace pocházející ze všech členských států. Ty budou zveřejněny v prvním čtvrtletí tohoto roku. A to doplníme o další projekty zaměřující se na určité kategorie mladých lidí, kteří, kteří, nejsou, kteří se ani nevzdělávají, ani nepůsobí na pracovního trhu. Co se týče komunikace a sběru dat, tady naprosto souhlasím s připomínkou. My nejsme čistě výzkumnou institucí, my chceme poskytovat analýzy zákonodárcům, takže komunikace pro nás nesmírně důležitá. 22% našeho rozpočtu v roku 2011 půjde na tyto účely. Je potřeba si uvědomit, že jsme velmi malou agenturou. Nemáme velké zdroje a snažíme se společně co nejvíce využívat určitých akcí v rámci předsednictví nebo no, v rámci činnosti parlamentu. Co se týče flexikurity, musíme zohledňovat ehm, ehm, celkovou koncepci opatření v rámci flexikurity. a jak se projevilo provádění těchto opatření během hospodářské krize. A chceme připravit doplňkové analýzy na základě také údajů, které eh, má k dispozici Evropská komise. Takže chceme identifikovat příklady dobré praxe ve všech členských státech. Eh, co se týče veřejné zprávy, to je širší téma. To je velmi důležité téma. My se samozřejmě budeme zaměřovat na ústřední eh, veřejnou zprávu. Možná to později rozšíříme, ale nejprve se budeme zavět touto menší části a ta vaše otázka týkající se Romu. Eh, to je zatím skromnější projekt. Dostali jsme žádost o provádění další práce od Evropské komise. Eh, budeme analyzovat postavení těchto osob. A to je všechno, co jsem chtěl říct v reakci na vaše otázky. Děkuji vám, pan Christian Letmajer z CDKOPu. Já vám děkuji. A děkuji eh, vám za slova důvěry a odpovím panu Serkasovi a paní Šartě společně. Máte pravdu. Předpovídání potřeby eh, dovedností na trhu eh, není nic nového. To my jsme za poslední roky, dva roky nevím, nalezli. Ale nové je to, že hledáme mechanismus, jak promítnout výsledky eh, tohoto předpovídání do výstupu vzdělávacích institucí. To je ta nová věc. To přesně máme na mysli. Možná, že eh, říkáme moc, eh, když hovoříme o tom být mm, o krok napřed před vývojem. Spíš jde prostě o to aktuálně velmi pružně reagovat na potřeby. A netýká se to jenom eh, primárního vzdělávání nebo vzdělávání mladých, ale i eh, vzdělávání dospělých. Když se podíváte na demografické předpovědi, uvidíte, že eh, ve střednědobém horizontu budeme mít starší pracovní sílu, která déle zůstane v, na pracovním trhu a více čelí e, riziku zastarání e, schopností. Takže její rekvalifikace bude důležitější než kdykoliv předtím. Zatím se nám velice, dobře, velice mnoho nedaří při e, rekvalifikování dospělých. Problém je v tom, že v současné době asi 78 eh, milionů, ono se to trošku přirozeně odrovnává, ale i tak je to poměrně eh, velké. Že tady máme tolik lidí, eh, kteří jsou bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací. Vzhledem k tomu, že ehm, mají vysoký věk, tak to snižuje jejich šanci se znovu zapojit do vzdělávání. Takže CDFOB bude pracovat na tom, abychom zjistili, co je třeba dělat, co se úspěšně už dělá v této oblasti a potom tedy, eh, jak zlepšit vzdělávání. Děkuji taky paní Auer. A tady se musím trošku omluvit. Říkáte velice důležitou věc. ta konkrétní profese, ty konkrétní dovednosti, které jsou třeba v daném regionu, to je možné definovat jenom regionálně a sektorově. A, a odvětvově. A to bohužel CDFOP se 130 lidmi nezvládne. My pracujeme eh, s regionálními radami, které na úrovni Evropské unie Eh, jmenuje v eh, generální ředitelství pro zaměstnanost. Eh, my tam my podporujeme logisticky a prostřednictvím pozorovatelů. Ale ono se to potom dále musí promítnout do institucí na národní úrovni. Musí to jít do regionu, kde jsou jednotlivá odvětví a jednotlivé potřeby. A pokud to bude eh, úspěšné, tak eh, CDFO bude nakonec připívat, mm, přispívat eh, fyzicky velice málo, bychom mm, byli rádi, ale ono to fyzicky prostě nepůjde. V neposlední řadě pan Juka Takala za agenturu Bilbao, což je Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost práci. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu Eh, s tím, co řekl Alejandro a paní Morenc. Nejprve děkuji za povzbuzení eh, všechna ta slova chvály a povzbuzení nás eh, těší. Proč třeba taková žena 32 letá se stane postiženou pro zbytek eh, života. Je to bohužel určitý trend v naší západní společnosti. Eh, ženy, především ženy, eh, těch se to týká. Eh, ty ženy dělají prostě všechno skvěle, nejprve ve škole, potom v zaměstnání, pořád se více a víc snaží, až se úplně sesypou, pak jsou zcela vyhořelé, ztratí sebedůvěru a vlastně nejsou schopny pracovat po zbytek života. A přitom jsou to ty úplně nejlepší pracovnice těch prvních deset let to si myslím, že je jedna e, z těch tendencí. Pokud se podíváme na hlavní důvody e, té toho postižení, tak e, jsou to teda ty pohybové a psychosomatické problémy. To si myslím, že jsou ty hlavní zdroje. Svalové pohybové a psychosomatické e, důvody se podepisují za e, předčasnými odchody do důchodu. A pokud chceme zajistit, aby lidé mohli pracovat do 65, 7 a 68, tak prostě nestačí se zabývat tímhle problémem v době, kdy je těm lidem e, přes 55, 58 a tak dále. Tam už ti lidé prostě mají vytvořené určité komplikované situace. Je třeba na to myslet po celou dobu e, toho aktivního pracovního života, někdy od 22 let, je to celoživotní proces. Paní Bauer se ptala, jaké jsou vlastně ty hlavní rozdílnosti mezi ženy, ženami a muži. Je to tedy u těchto dvou eh, důvodů těch předčasných odchodů do důchodu, eh, kde vlastně ženy jsou více zasažené než muži. Celá jednoznačně jsou prostě ženy eh, zranitelnější Eh, ne snad, že by byly slabší, ale jsou spíš prostě důslednější, eh, jsou eh, neustále připravené se vlastně mm, víc a víc přemahat, jít dál a dál. Pokud se podíváme na právní požadavky, na preventivní opatření, tak za prvé je třeba, aby ta stávající, ten stávající soubor právních norem byl důsledně implementován ty právní požadavky by měly být více dodržovány. To je první věc. Za druhé, bychom měli hledat takové právní nástroje a další nástroje, které by toto řešily. Například e, bychom měli jít cestou úmluvy 187 Mezinárodní organizace práce. Potřebujeme prostě takový soubor nástrojů, právní normy, konkrétní technické nástroje, zkušenosti, e, sílu při prosazování e, těchto věcí. Ono to není e, snadné mít třeba právní nástroje pro řešení problematiky stresu. Tam je třeba hledat i jinde Některé ty věci jsou již eh, realizovány. Pak je to tady třeba eh, otázka rakoviny, která je eh, zapříčiněna onemocněním na pracovišti, různými vlivy nebezpečných látek a tak dále. A pak jsou to také systémy řízení, styly řízení, to může také hrát velkou roli. A pak je tady ještě jedna věc, která je špatně právně podchycena, a e, to jsou preventivní služby při e, nemocech z povolání. Je třeba, aby tady existoval soubor lékařů, zdravotních sester, e, psychologů, terapeutů a dalších profesí v oblasti prevence, kteří by se měli snažit měnit podmínky v malých i velkých podnicích. V těch velkých eh, tam se to eh, děje, ale v těch menších tam je prostě potřeba pomoci. V celé řadě států navíc neexistují právní požadavky. To, co existovalo v minulosti, se v těch bývalých socialistických zemích začalo rozpadat a v současné době tam vlastně v tomto směru neexistuje téměř žádná ochrana. To jsou tedy určité věci, které by bylo možno realizovat. A pak samozřejmě Eh, vedení, podpora, poradenství a tak dále. Chtěl bych ještě říct eh, k té otázce irského kolegy eh, jsou tady čím dál tím, eh, je tady čím dál tím větší nehodovost v zemědělství. V zemědělství se zároveň vyskytuje čím dál tím méně pracovníků, to je spojené s mechanizací, industrializací, je tam méně lidí na více práce a to má někdy prostě určité důsledky. Ty procesy jsou nebezpečnější, je tam eh, větší napětí, ty stroje jsou větší a ti lidé jsou ponecháni sami sobě bez jakéhokoliv poradenství, bez jakéhokoliv jakémkoliv vedení, nikdo jim příliš nepomáhá. Takže si myslím, že v tomto směru bychom asi měli dát k dispozici více více informací, protože my je máme v těch našich jednotlivých studiích. To si myslím, že je asi to, co jsem tady chtěl říct. A možná ještě jednu poznámku úplně na závěr. Za rok již jdu do důchodu. Děkuji. Děkuji vám eh, čtyřem. Dobře, některé tady vítáme, s jinými se budeme muset eh, rozloučit časem, ale každopádně pro nás jako výbor pro zaměstnanost a sociální eh, věci je takováto výměna názorů obrovsky důležitá. Je to velice diverzifikované, můžeme z toho vyvodit celou řadu závěrů. A Francis de la Rosa řekl o určitých věcech, které se vztahují k nehodám někdy smrtelným nehodám v zemědělském prostředí. Je tady také otázka stresu. I u nás je v zemědělství mnohem větší počet sebevražd v současné době, než tomu bylo před pár lety. Každopádně e, čas nás tlačí, nemůžeme tuto rozpravu dále prodlužovat. Budeme mít e, letos příležitost se podívat jak do Bilba, tak do e, Dublinu a zkušenost, kterou jsem získala eh, v Turíně, mi eh, prokázala, jak je velmi závažné a velmi důležité se eh, dostat na místo, dostat se do, do těchto agentur a učinit si mnohem hlubší představu o tom, jakou práci tam vy realizujete jménem vlastně ideálů, které my všichni sdílíme. A teď jménem členů našeho výboru v, děkuji Děkuji za tuto výměnu názorů. Přeji celou řadu úspěchů v roce 2011. Je tady hodně témat, na které jste experty vy a my vaši expertizu potřebujeme, abychom mohli dále rozvíjet evropský sociální model. Děkuji vám. A dám teď slovo eh, panu Orimu, který bude eh, hovořit o prvním udělení absolutoria oddíl 3 já se mu musím omluvit, protože teď budu muset jít eh, do, na jiné jednání, do jiného výboru a eh, žezlo tady převezme moje místo předsedkyně. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi udělila slovo. Takže naposled jsme tom již hovořili, zmínili jsme se o udělení absolutoria pro jednotlivé agentury a konstatovali jsme, že je tady čím dál tím méně problémů a tam, kde problémy ještě e, přetrvávají, e, tak se zdá, že prostě existují jasné představy o tom, jak je možno tyto problémy Eh, zmírnit či vyřešit. A kolegové neměli pocit, že je třeba hodně dodávat k tomu, co bylo navrženo. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů a pokud byste dovolila, paní předsedající, tak já bych se teď zabýval všemi agenturami en bloc, protože by bylo opravdu přehnané, nadbytečné eh, to probírat jeden po druhém. Ano, souhlasím s tím, také jsme to tak naplánovali, že se bude o všech hovořit najednou. Tehát mondom, néhány módosító indítvány van, amiről beszélni kell. Takže je tady několik pozměňovacích návrhů, které bych se měl zmínit. Jde o jazykové vylepšení a upřesnění některých formulací, mohu je všechny tyto pozměňovací návrhy přijmout s výjimkou eh, pozměňovacího návrhu pana Obermajera a Melcera, který požaduje, aby došlo k osobním eh, dopadům nebo v eh, důsledkům u Dublinské agentury ve světle hospodářské krize. Já si myslím, že tady již došlo ke změnám a není potřeba na tom trvat. Měli jsme tady nového ředitele, takže si myslím, že to řešení bylo nalezeno a nemyslím si, že by měl nějaký velký smysl přijímat tento pozměňovací návrh. Jinak eh, všechno, co navrhují socialisté, včetně pana Obermajera, to mohu přijmout. Nemám proti tomu žádné Ehm, námitky. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji vám, pane Ery. E, tři e, se přihlásili o slovo pan Sarkaš. Sarkaš jako první. Gracias, señora presidenta. Estaba Děkuji, paní předsedající. Kinga Gens měla tady vystoupit jménem naší skupiny, protože je stínovou zpravodajkou za socialisty, ale já ji tady mohu zastoupit a je to poměrně jednoduché. My souhlasíme s prací pana Eryho a souhlasíme i s tím s těmi jeho pozměňovacími návrhy, nebo s těmi, které on přijímá, které nepřijímá a můžeme ho podpořit. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, pane Sakaši, a teď eh, paní Hirš, děkuji. Já tady teď mluvím jménem kolegyně Marian Harkin, která je také stínovou zpravodajkou za ALDE. Ona souhlasí s tímto návrhem stanoviska, souhlasí s tím, že se tady hovoří o potřebě zlepšení finanční zprávy, o eh, proplácení pracovních nákladů také vítá úsilí komise pro dodržování závazků členských států na základě auditu a výročních zpráv. Evropská agentura pro bezpečnost při práci. Tam v té zprávě se dobře popisují hlavní výtky, které, na které upozornil účetní dvůr a jakože opatření, která byla přijata na nápravu. Podpořila by pozdělací číslo jedna, protože tady proto byly důvody. Dvojka byla čistě jazyková věc k nadaci pro odborné vzdělávání, podobné připomínky jako u agentury pro bezpečnost zdraví při práci. Vítá závazek agentury přísněji aplikovat finanční nařízení včetně závazku zpřísnit monitorovací, monitorování přesunu, rozpočtových přesunů. Myslím, že pozměňovací návrh lépe vysvětluje funkci, ale necítí potřebu to uvádět v této zprávě. Potom CDFOP. Zase fakticky je návrh stanoviska správný, Správně se tady popisují eh, výtky účetního dvora, pozměňovací návrh číslo dvě. Eh, mění zase jenom jazykovou věc. Pozměňovací návrh číslo tři. je dobrý v tom, že se vztahuje k budoucnosti této agentury a k eh, Eurofound. Tady souhlasí s, se stanoviskem, má problém s prvním pozměňovacím návrhem. protože eh, je to tady příliš vágně formulováno. Jaké jsou eh, důsledky, o kterých tady hovoříme? Jde o všechny zaměstnance, takže eh, celkově nemůže podpořit tento pozměňovací návrh. Nikdo další se o slovo nehlásí a proto eh, mohu předat slovo zpátky panu zpravodaji, panu Rymu. Děkuji. Co vyplývá z těch pozměňovacích návrhů? se také vlastně objevilo v těch příspěvcích, které tady zazněly. Jak eh, bylo řečeno, kolega Dalder nepodporuje pozměňovací návrh, který se vztahuje k jedné z agentur a já myslím, že lze ty pozměňovací návrhy přijmout, že Eh, o nich lze hlasovat. Já jsem si ještě předtím slovo nevzala, ale myslím si, že zástupci agentur nepochybně eh, vyvodili určité závěry z této zprávy a z diskuse, která tady teď proběhla. My si vysoce vážíme jejich práce a pokud máme pár poznámek, tak, tak činíme proto, aby ta spolupráce byla ještě transparentnější mezi námi a agenturami. Chtěl bych poděkovat i stínovým zpravodajům a především poděkovat Erice Schulz za to, že nám pomohla a myslím, že můžeme hlasovat o tomto stanovisku zítra. Hlasovat se bude až tedy 1. února. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A jedná se tentokrát o rovnost žen a mužů v Evropské unii v roce 2010. Zpravodajkou je, nebo navrhovatelkou je Nadia Hirš. Má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My už jsme absolvovali první výměnu názoru eh, k tomuto stanovisku a, a přišlo nám a spoustu pozměňovacích návrhů. Děkuji stínovým zpravodajům i ostatním, kteří se zabývali tím tématem. Myslím si, že je důležité, abychom tady znovu položili důraz na některé konkrétní věci. Některé ty návrhy se nám podařilo schrnout, mám schválení od jejich autorů. Teď eh, jsme v poslední fázi zpracování, ale vypadá to, že většina kompromisních pozměňovacích návrhů eh, se také dostala do tohoto, zejména pokud jde o eh, péči o děti, podnikatelskou kulturu, co se dá udělat, aby se nastolila rovnováha mezi prací a soukromým životem. Snažili jsme se opravdu nalézt dobře sformulované kompromisy Sporným tématem eh, do zajista bude téma, eh, do jaké míry je třeba eh, zavést nějaké kvóty, jestli žádnou kvótu, dobro, dobrovolnou kvótu nebo povinnou zákonem stanovenou kvótu. Jedná se tedy o kvóty pro počty žen ve vedení podniku. Ale každopádně je to téma, které také musíme řešit na sociálním výboru, téma zaměstnání žen, eh, dívek, eh, přistěhovalkyň a dalších okrajových skupin. Takže eh, je docela jisté, že až toto schválíme, tak to určitě bude ještě tématem pro další obohacení na výboru pro ženy. Dobrá, děkuji. Hlásí se eh, Jutta Steinbrick, Thomas Mann a Paul Lope. Jutta Steinbrick. Já bych eh, se chtěla eh, připojit k paní Hirsch a poděkovat za dobrou spolupráci. Myslím si, že to ještě na poslední chvíli zvládneme a v řadě oblastí už se, se ještě tedy zvládneme shodnout. Pro nás bylo důležité velice cíleně požadovat větší zrovnoprávnění a, a také udělat z toho závazný cíl. Vždycky jsme si e, přečetli nějaké to odůvodnění úmyslů, ale nemělo to v posledních letech žádné e, důsledky. E, to znamená, že ženy nadprůměrně trpěly krizí a já si myslím, že musíme tady eh, stanovit eh, více povinností v těch jednotlivých v oblastech, což by se zrovna hodilo i v případě těch kvót pro ženy ve vedoucích pozitiv, pozicích v dozorčích radách a v odborných funkcích. Je třeba eh, zamýšlet se nad novými indikátory, nad zaměstnáváním žen, tak abychom měli lepší přehled o situaci. To tomu už tady hovořila vlastně ministrině za belgického předsednictví na výboru. A musíme se eh, zabývat zlepšením situace žen v těch eh, nejistých pracovních eh, vztazích. Je třeba hovořit o rozpočtech v jednotlivých členských zemích. Myslím si, že je škoda, že paní zpravodajka nevyhověla našim iniciativám pro plány na zrovnoprávnění a nové indikátory. Potom pozměňovací návrhy 42 eh, a 43. My nevíme, jestli je tam problém s překladem, ale tam bychom eh, se ještě možná rádi zepsali autorům, ale tady asi nejsou. Mm, aby nám to vysvětlili, bychom je rádi požádali. Abychom to prostě eh, lépe pochopili. Děkuji. Teď Thomas Mann a paní, potom paní Lope Fontaně. Děkuji. Děkuji i Nadě Hirš. Ta předložila kompromisní pozornosti návrhy A, B a C. Já doporučuji se frakci je všechny podpořit. Myslím si, že tam jsou opravdu schrnuty ty nejdůležitější myšlenky. Souhlasím s paní zpravodajkou, ona odmítla mm, pozměňovací návrh číslo 9, tam šlo o rychlé rozhodování o evropských normách, pokud jde o mateřskou a otcovskou dovolenou. To nemůžeme udělat. Ochranu matek už jsme řešili a ty rozdíly se řeší jak na tomto výboru, tak na ženském výboru, takže my nemůžeme eh, říci, že bychom najednou měli rychle o tom rozhodovat. A to potřebujeme řádnou dobu pro debatu a je třeba to udělat opravdu pečlivě, tak abychom nakonec měli výsledek, eh, se kterým budeme všichni schopni eh, souhlasit. Potom, pokud jde o 26, ta paní zpravodajka také odmítá legislativní iniciativy Evropské komise tady si myslím, že to je důležité, eh, důležitá věc a je důležité nesouhlasit s kolegyní Cornelis Jutta eh, Steinbrück právě hovořila. Tady si myslím, že je trochu eh, rozpor. Sociální demokraté říkají, že chtějí zákonem zakotvené plány na zrovnoprávnění, ale když ale je důležité, aby to iniciovali a kontrolovali sociální partneři. Jak by se to tady realizovalo? pokud eh, chceme mít nezávislé sociální partnery, chceme mít tarifní partnerství, tak eh, to, myslím, eh, musí zůstat v jejich hodnotách. K tomu tam jsou sociální partneři, k tomu mají dostatek zkušeností. Nejde vůbec o nějakou dobrovolnost kdekoliv, ale jde o to, abychom měli odpovědné sociální partnery, kteří jsou k tomu legitimovaní, kteří ehm, mají svoji práci právě v této oblasti. Já si myslím, že to je velice důležité, abychom tam měli jasně eh, poukázané, jasně poukázané povinnosti. Potom eh, článek 150, eh, tam máme problémy. Tam se hovoří o Evropském parlamentu a jeho odmítnutí závazných kvót. Tak tam jde o to, jestli chceme mít politickou podporu nebo ne. A, a já si myslím, že toto je tady velice důležité eh, téma. A potom je tady ještě jedna věc, a sice 58. od paní Figueredo, eh, která se týká boje eh, s mzdovou diskriminací. Já nevím, jestli se to takhle můžeme, eh, to takhle můžeme nechat tady, ale každopádně EPP je proti. S ostatními, mm, s ostatními věcmi víceméně souhlasíme a, a všechny věci, které jsem potřeboval, jsem už paní zpravodajci předal. Tomas Mandry a teď paní uh, López. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedající. Budu velice stručná. Myslím, že náš kolega Tomas Mann se vlastně už zmínil o většině témat. Já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce, paní Hirš. Bylo to rado, byla to radost spolupracovat s vámi. Je jasné, že všichni víceméně sdílíme obdobný přístup. Jinými slovy, postupně se dopracovat ke skutečné rovnosti mezi muži a ženami. Myslím, že jsme nakonec dospěli ke schodě v případě většiny těch pozměňovacích návrhů s výjimkou e, článků, které se vztahují e, ke kvótám. Tam jsou rozdílné postoje i uvnitř naší frakce a bylo by jistě nutné se o tom ještě pobavit. Každopádně blahopřeji, paní zpravodajko. Děkuji, ještě se hlásí eh, o slovo eh, dva další řečníci, paní Bauer a, paní, a potom je ta Steinblock později někdy. Nebo, pardon, paní Erstral nejdřív. Paní předsedkyně, já také bych ráda podpořila to, co tady zaznělo eh, z úst mé kolegyně paní Steinbeck a chtěla bych říci, že všichni souhlasíme co do cílů, ale ne všichni máme stejnou představu o způsobu, jak těchto cílů dosáhnout. A existují tedy určité pozměňovací návrhy, e, které doporučují e, rozličná opatření já teď myslím konkrétně na cíl posílit postavení ženy na trhu práce a tímto způsobem přispět k inkluzivnímu růstu, tak jak je to definováno ve strategii 2020. A chtěla bych této souvislosti kolegům připomenout iniciativu konzervativní norské vlády která v roce 2003 zavedla kvóty pro ženy u podniků, které byly kotovány na burze. A hlavní myšlenkou nebylo e, prosazovat rovnost mezi pohlavími, e, ale hlavní myšlenkou byly důvody ekonomického rázu protože jsou tady poměrně přesvědčivé studie, které prokazují, že účast žen ve vedení podniků a ve vedení kotovaných firm vedla a vede k velmi pozitivním výsledkům. Například agentura Catalyst vypracovala takovou studii, která ukazuje, že účast žen v vedení v eh, představenstvech eh, různých firm eh, vedla k zvýšení jejich hodnoty až na úroveň nějakých, o nějakých třeba 70 Takže myšlenka zavádět kvóty do politického i do ekonomického života sebou nese jasné výhody kromě samotné zvýšené účasti žen ve veřejném a e, pracovním životě. A chci také říct, že jsem ráda, že v tom stanovisku e, se e, velmi správně eh, zohledňuje otázka nutnosti poskytování předškolních zařízení eh, pro eh, ženy a také otázce slaďování požadavků rodinného, soukromého a pracovního života pro ženy. Hlavním důvodem, proč ženy odcházejí z trhu práce, je právě zde v té otázce slaďování profesního a rodinného života. Proto je to tak obrovsky důležité téma. A ještě závěrem bych ráda řekla, že Evropský parlament již přijal moji zprávu. Eh, jednalo se o zprávu ke směrnici o mateřské dovolené. A eh, určitá, určitý soubor velice specifických opatření je v této směrnici obsažen. Samozřejmě budeme potřebovat také dohodu s radou. Budeme potřebovat, aby rada s tímhle souhlasila a tam e, tedy zatím jsme cíle nedosáhli, ale oni prostě nemohou jen tak e, věci, co parlament prosazuje, dát stranou. Pak e, jsme vlastně také tam přidali usnesení či ustanovení o rodičovské dovolené, o otcovské dovolené, do toho byly zapracovány i postoje sociálních partnerů, takže já si prostě eh, nemyslím, že je možno prostě opomíjet legislativní normy, které již byly přijaty třeba Evropským parlamentem, i když vlastně to, ten celý proces ještě není dokončen toho Eh, ten legislativní proces. Pak jsou tady ještě věci, které chci zmínit. Eh, jedná se o pozměňovací eh, návrh 28, jedná se o 15% rozdíl mezi mzdami žen a mužů. Ten bohužel se zvýšil na 18% rozdíl, tak v téhle věci se teda ledy nepohnuly. A ty, ta situace se vlastně zhoršila a rozdíl mezi ohodnocením e, ženy a muže se pohybuje kolem 18%. To je také třeba, abychom e, nestráceli ze zřetele. A pak je tady ještě pozměňovací návrh číslo 4 a ten hovoří o cílech Lisabonské strategie, ale ta už v roce 2010 e, vlastně vypršela. My teď musíme hovořit o cílech strategie 2020. Na to se musíme soustředit. Děkuji, paní paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Estrela, a teď paní Bauer je na řadě. Děkuji vám, paní předsedající. Je trochu zvláštní, že paní Estrela už teď řekla v podstatě polovinu toho, co jsem chtěla říct i já. Je potřeba ale se zaměřit na následující otázku. Strategie do roku 2020 a její cíle týkající se zaměstnanosti nebudou moci být splněny, pokud se eh, nepodíváme zpátky do minulosti, nepodíváme se na příčiny současného stavu. Vidíme, že v poslední době došlo o navýšení zaměstnanosti žen o 25%, ale pokud nejsou vytvořeny mm, zařízení pro péči o děti, tak eh, splnění jakéhokoliv dalšího cíle bude čistě iluzorní. Kolegové mají pravdu, když říkají, že u pozměňovacího číslo 4 a 28 jsou chyby. A chtěla bych také říci, že komise by nám měla poskytnout eh, jasnou odpověď týkající se rozdílu mezi odměňováním mužů a žen, protože tento rozdíl neustále narůstá, zejména v určitých kritických obdobích. Je pravda, že někdy dochází i ke snižování tohoto rozdílu, ale v poslední době jsme opět byli svědky jeho narůstání. A komise nám ještě pořád nedala odpověď na to, proč tomu tak je. Parlament eh, také předložil několik legislativních návrhů, nicméně na to eh, jsme nedostali žádnou odpověď nebo reakci ze strany komise, která v těch věcech je spíše pasivní. Pro nás je to samozřejmě asi jediný možný způsob, jak na to upozornit, je předložit nějakou zprávu. My to děláme konec konců každý rok, že se vyjadřujeme k situaci žen. Já si ale myslím, že je potřeba zopakovat i některá předchozí doporučení. a přeložit nová, protože život se mění a ne vždycky klik přímo. Paní Steinbrück, bude chtít ještě zareagovat? Děkuji. Já jsem jenom ve stručnosti chtěla zareagovat na to, co říkal Thomas Mann k pozměňovacímu návrhu 35. My jsme se tady drželi španělského příkladu, který je velmi úspěšný který stanovil závazný eh, zákonný rámec pro zaměstnávání žen, pro a který vedl k tomu, že došlo ke zlepšení postavení žen na pracovním trhu a proto jsme to chtěli jmenovat jako příklad eh, dobré praxe, takže kolega Sarkaš by možná k tomu mohl ještě říct více podrobností. Já si myslím, že je dobře se na to podívat takto ze široka. Nikdo další se o slovo eh, nehlásí a proto bych poprosila Nadio Hirsch, aby eh, na všechno reagovala. Děkuji vám. Děkuji za vaše připomínky a reakce. Mohu konkrétně eh, se k tomu vyjádřit. Už jsme o některých diskutovali také bilaterálně. Kolega Eh, tak jak hovořil o tomto tému a skutečně to zákonné zakotvení potom vede eh, k bujení legislativy a já bych eh, k tomu přistupovala velmi opatrně. Děkuji na to upozornění, že tady hovoříme teď o 18% rozdílu v odměňování žen a mužů, bohužel, to je aspoň aktuální číslo takže to opravíme a podobně se to týká také eh, čísla čtyři. Co se týče těch kvót eh, dobrovolných nebo nedobrovolných kvót, eh, asi každý na to má nějaký svůj názor, můžeme, asi navzájem známe ty argumenty pro a proti. A když se podíváme na členské státy, tak si všimneme, že také to procento žen ve vedoucích pozicích je odlišné a kolikrát souvisí s tím, že se to třeba i kvalifikuje jinak na národní úrovni. Ale myslím si, že tady nenalezneme společnou půdu. Co se týče poznámky 34, k tomu se vyjadřoval i ta Steinrock. My jsme se rozhodli k tomu předložit ještě ústní pozměňovací návrh, abychom to doplnili, protože tady jde o to, že členské státy by měly přeskoumat, jestli jejich daňové systémy jsou spravedlivé vůči například eh, vdaným ženám nebo neprovdaným ženám. Ale je potřeba říci, že eh, Evropská unie má daňové kompetence? A je to tedy výzva členským státům, aby se podívali na to, jestli by ve svých daňových systémech nemohli zřídit více spravedlnosti vůči eh, pohlavím a s tím by snad mohli souhlasit i ostatní politické skupiny. Děkuji vám. Doufám, že zítra budeme mít dostatečnou většinu pro to, abychom tím vyslali také jasný signál členským státům, že je potřeba v tom něco dělat. Děkuji vám. Děkuji Nadě Hirš. Hlasování proběhne zítra, protože pozítří to ještě půjde na výbor pro ženy, takže myslím, že tento bod můžeme uzavřít. A zase je na řadě Nadia Hirsch, protože je zpravodajkou i pro tuto následující zprávu, která se týká evropské spolupráce v odborně, odbor, oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020. Takže poprosím Nadia Hirsch, aby to celé uvedla. Děkuji. V tom předchozím návrhu programu tam mezi tím byl ještě jiný bod, abych nemluvila pořád já, ale samozřejmě to ráda uvedu. Děkuji všem stínovým eh, pravodajům za spolupráci. Několikrát jsme se eh, setkali, kde jsme ještě předtím, než jsem tu zprávu eh, začala psát, abych věděla, jestli vůbec jdu správným směrem. A podařilo se mi zjistit, že myslím, že tady panuje velký koncensus v oblasti odborného vzdělávání a že si to všichni uvědomují. Všechny politické skupiny na to měly tedy stejný pohled. Teď mi dovolte, abych se vyjádřila k jednotným pozměňovacím návrhům. Myslím, že velká většina eh, nich souvisí s nezaměstnaností mladých lidí. Já se pokusím sformulovat kompromisní pozměňovací návrh, který by to zohledňoval, protože víceméně všechny se týkají stejné věci a půjde jenom o to, jak najít správnou formulaci, která vyjádří také naléhavost tohoto téma, tématu. Další bod, který se objevuje v ostatních pozměňovacích eh, návrzích a který by byl také signalizován předtím, je téma propojení mezi vzděláváním, odbornou přípravou a pracovním trhem, tedy aby mladí lidé byli skutečně připraveni na vstup na pracovní trh. A samozřejmě, že i to souvisí s eh, nezaměstnaností mladých lidí. I k tomuto tématu bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů a já myslím, že i tady se pokusím o vypracování nějakého kompromisního návrhu. Potom eh, mi přišlo několik pozměňovacích návrhů týkající se financování, zejména Evropského sociálního fondu, který by měl investovat prostředky do přípravy mladých lidí, ale také migrantů. A měl by se zaměřovat tedy cíleně na tyto skupiny lidí a na jejich přípravu pro pracovní trh. To jsou určité akcenty, které určitě ještě budou posíleny a které eh, souvisejí s eh, spolupráci na místní úrovni, tedy mezi školami, podniky a orgány, které mají na starosti podporu mládeže. Tady mezi nimi je potřeba najít eh, prostor pro spolupráci v zájmu mladých lidí a v zájmu toho, aby co nejdříve našli pracovní místo. Další bod se týkala odborné přípravy při zaměstnání a jak zajistit co největší možnou kvalitu takové, takové přípravy. Jak k tomu přišlo několik pozměňovacích návrhů. A zejména jde o co největší využívání již existujících evropských nástrojů, kvalifikačního rámce. A zase půjde o to, jak celé toto téma pojednat nějakým způsobem, který bude Eh, vyjadřovat to, že v této oblasti už bylo mnoho eh, uděláno, že je potřeba udržet tempo. Kromě toho jde tady o propojení eh, přípravy při vzdělání a také Vysoké škol, aby lidé neměli pocit, že to příprava při vzdělávání je slepá ulička a že i poté je možné pořád jít studovat na vysokou školu a dokončit si eh, studium a že se ty věci nějak nevylučují. Tento aspekt eh, ještě pokusíme posílit. To, k tomu také přišlo mnoho pozměňovacích návrhů. Takže ty já všechny podporuji, pokusím se všechny eh, svést do jednoho celku. tady to má souvislost eh, s nezaměstnaností mladých lidí. Takže to je asi klíčové téma celého toho textu. To jsou ty nejdůležitější body, které jsem chtěla vypíchnout. Eh, ještě jednou se spojím se stínovým zpravodajem, abych to s nimi projednala, abychom přizpůsobili ty kompromisy, abychom co nejvíce, největšímu počtu z nich eh, vyhověli a mohli přijmout tuto zprávu, která zase je určena členským státům, protože ty mají eh, kompetence pro eh, odborné vzdělávání ale já si myslím, že můžeme upozorňovat na určité věci, které souvisí také s vytvářením toho jednotného evropského prostoru pro vzdělávání. Děkuji Nadě Hirš. Máme dvě přihlášky do debaty. První je paní Křidlevska a druhá paní Cimr. Paní Křidlevska, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. V jménu na... pana posla Jana Kozlovského. Já bych si ráda vzala slovo jménem pana Kozlovského, který je stínovým zpravodajem za EPP, ale není zde přítomen, protože v Polsku opravdu velmi vydatně sněží, takže se mu nepodařilo se k nám dnes připojit. Pan Kozlovský, jak jsem řekla, stínovým zpravodajem ke zprávě paní Hirš, co se týče spolupráce v odborné přípravě a vzdělávání a e, chtěl nejprve poděkovat paní Hirš za užitečnou spolupráci na zprávou. Jeví se mu jako opravdu schrnující dokument, který obsahuje e, opravdu všechny jednotlivé prvky e, k této tematice odborné přípravy. To je velmi důležitá oblast pro sociální integraci a zvyšování možností zaměstnanosti, především u mladých. A pan Kosovský je velice spokojen s tím, jakou, jakým směrem se celá věc ubírá. Jeho pozměňovací návrh bych si teď dovolila stručně uh, představit. E, v podstatě jde o návrhy upřesňující některé věci ve zprávě paní Hirsch, a nebo jsou to pozměňovací návrhy, které vlastně nemění e, ty e, hlavní základní věci, ale nabízejí trošičku odlišný postoj. Takže hlavně je třeba si uvědomit, že trh práce je charakterizován neustálým přizpůsobováním se Eh, změnám ve výrobě, změnám v technologických postupech, takže to je pozměňovací návrh číslo 30. Tady eh, je určitá eh, chyba v překladu do polštiny. Tam je místo řízení gestion použit výraz vedení. Takže v Každopádně jde o to, aby to vzdělávání a ta odborná příprava byly na vysoké úrovni, eh, aby se zvýšila zaměstnatelnost eh, účastníků těchto procesů. Pak je tady pozměňovací návrh číslo 112. Pan Kozlovský se domnívá, že je především důležité veřejné mínění eh, také tak trochu připravit, zajistit určitou osvětu v této věci, aby se vzdělávání, celoživotní vzdělávání, odborná příprava eh, staly eh, více přítomné myslích lidí. Jedná se teď o pozměňovací návrhy 38 a 45. Jde o to zajistit vysokou úroveň tohoto vzdělávání od samého počátku. U vzdělávání a odborné přípravy je důležité eh, hovořit o klíčových eh, kompetencích, o rozvoji klíčových znalostí a kompetencí. To je nedílnou součástí celého systému, vzdělávacího systému a systému odborné přípravy. From the honest of children's education, This process must continue along work-based learning. Eh, warto jednak podkreślić. Takže je zapotřebí rovněž zdůraznit, že co se týče vzdělávání a odborné přípravy, tak se musíme soustředit na systémy, které by stimulovaly určité procesy a ne na nějakou příliš důraznou kontrolu. Pan Kozovský tedy navrhuje přeformulovat odstavec číslo 5, který se stahuje e, e, právě k té profesní orientaci. E, ve verzi, kterou nabízí paní Hirsch, by člověk mohl získat dojem, že je to všechno ostře kontrolováno s cílem zajistit ty kvóty kvóty, paritu a tak dále a že se tam příliš jasně vymezuje autoritativním způsobem zaměření mužů i žen. Pan Kozlovský by také chtěl do zprávy začlenit eh, určité výzvy eh, jdoucí směrem ke členským státům, aby tyto členské státy eh, zohlednily princip rovnosti šancí na trhu práce. Pak je tady pozměňovací návrh 77, eh, který zmiňuje význam partnerství mezi místními eh, orgány místní samozprávy a podniky a vzdělávacími institucemi při definování eh, těch vzdělávacích procesů a procesů odborné přípravy, tak aby odpovídaly skutečným potřebám na trhu práce. Další pozměňovací návrhy pana Kozlovského mají takový techničtější charakter. Jedná se o drobné opravy či upřesnění eh, formulací paní Hirsch. Závěrem bych eh, chtěla ještě říct, že pan eh, Kozlovský děkuje paní Hirsch, blahopřeje jí a doufá, že paní Hirš zhlédne tedy vlídným okem na jeho návrhy pozměňovacích návrhů. Zimmer. Děkuji a nyní paní Zimmer. Děkuji. Já bych eh, za svého kolegu, pana Hemdla, který onemocněl, eh, si dovolila eh, k tomuto vystoupit. On je zpravodajem za GUE NGL k tomuto tématu a dal mi několik bodů, které bych tady chtěla představit. Nejdříve děkuji paní zpravodajce, paní Hirsch za práci na tomto nesnadném tématu. Víme, že kompetence EU eh, e jsou poměrně omezené eh, v, tomto externí, v této oblasti externího vzdělávání. A otázkou tedy je, eh, do jaké míry ten dokument může komisi postrčit vpřed, jak by to bylo nutné. Naše kritika se celou dobu soustředuje na to, že eh, zúžení eh, na to externí vzdělávání eh, povede k soustředění jenom na potřeby pracovního trhu a ty otázky sociálního zajištění během tohoto dalšího vzdělávání a externího vzdělávání už nebudou hrát žádnou roli. K Tématu samotnému. Já si myslím, že kolegyně Hirsch to nebude mít snadné, Eh, uzavřít eh, kompromisy eh, v těch jednotlivých věcech. Někdy to možná vůbec nebude možné. A to je jasné možná už ze slov mé předřečnice. Pozměňovací návrhy předložené za GUE kolegou Tomasem se zaměřují především na otázku posílení eh, komplexní eh, účasti na rekvalifikaci a na humanizaci pracovního světa. Máme tady eh, šest různých bodů. 3, 8, 10, 12, 16 a 21. A Jde o to, eh, že bychom se měli eh, snažit šířeji formulovat eh, tu problematiku, abychom tu oblast, tedy tu po, že abychom tu zodpovědnost za další vzdělávání neměli nechávat jenom na zaměstnankyních, říká řečnice, ale také na zaměstnavatelích a také eh, posílit eh, to sociální zajištění během dalšího vzdělávání. Zejména u bodu 21 pan mm, Hendl požaduje komplexnost eh, při pracovní rekvalifikaci ukazuje na to, že nesmí jít nesmí to dojít k eh, snížení kvality eh, vzdělávání eh, při tom dalším vzdělávání, aby to třeba nevedlo k obecně ke snížení vzdělanosti mládeže. Pokud jde o tu kvalifikaci pro u těch, u těch podřadných eh, pracovních míst, tak eh, na to se také kolega eh, zaměřuje v jednom pozměňovací návrhu. Já doufám, že na tom dále budeme moci pracovat. Děkuji. A nyní už se do debaty nehlásí nikdo další, takže bych závěrem ještě jednou dala slovo Nadě Hirš. Děkuji vám. A děkuji také za připomínky. My jsme už si některé věci eh, probrali předem s panem Kozlovským, eh, zejména tu místní propojenost. A myslím si, že tady eh, se vydáme dobrým směrem k vyřešení tohoto velmi důležitého tématu. A věřím, že i u řady dalších bodů nalezneme schodu. Potom ta druhá věc o které se tady hovořilo. Samozřejmě no, takzvané, modul, takzvané modulování, nebo je, je důležité, že je tady ta, ta obava, že se rozdělí vzdělávání na jednotlivé moduly, eh, na jednotlivé kousky, že se rozdrobí. Já samozřejmě eh, také vidím ta rizika toho rozdělení na moduly, ovšem zase na druhou stranu to nabízí, jsou přináší určité šance, příležitosti, protože eh, tady potom zvyšujeme mobilitu v eh, Evropě. Učni by mohli část svého vzdělání absolvovat v jiném členském státě EU. Jde také o to, že při dalším vzděláváním si e, člověk potom e, musí udělat rekvalifikaci jenom v nějaké e, konkrétní věci. Takže já si myslím, že pokud se podíváme podrobněji na tu modularizaci, tak to automaticky neznamená, že by zde bylo vzdělávání, které by nebylo ucelené. Máme celou řadu tedy pozměňovacích eh, návrhů a mě to tedy ukazuje, že jak pro eh, zaměstnance, tak pro zaměstnavatele je otázka dalšího vzdělávání důležitá. To je eh, logické. Když do budoucna bude mít nedostatek odborných pracovních sil, tak samozřejmě budou mít ještě zaměstnavatele mnohem větší zájem na to podporovat zaměstnance v rekvalifikacích. Samozřejmě je i v zájmu eh, zaměstnanců zvyšovat svoji hodnotu na trhu, nejenom prostřednictvím interního vzdělávání, ale i prostřednictvím vzdělávání externího, eh, které jim eh, umožní získat práci někde nějaké externí branži. A myslím si, že tady už to můžu nechat. Každopádně se těším na kompromisní pozměňovací návrhy a já eh, věřím, že se k ním eh, dobereme do budoucna. Dobrá, děkuji Nadě Hirš. Takže tato, o této zprávě se bude eh, hlasovat tady 16. března. A teď se dostáváme k té zprávě, která se měla projednávat původně před Nadějou Hirš a jedná se o strategii EU pro začlenování Romů. A dávám slovo paní zpravodajce Kinze Genč. Máte slovo. Thank you very much. We are just coming from one... Děkuji. Já se budu snažit odstavce 9 eh, vyjednat eh, kompromisní pozměňovací návrhy, všechny ty ostatní, aspoň pokud vím, já jsem snažil se všemi komunikovat, tak pokud vím, tak eh, všichni podpořili kompromisní pozměňovací návrhy. Ten poslední eh, právě teď eh, před tímto sálem schválila i EPP. A to, co ještě chybí, to, co, a teď bych vám to chtěla popsat, je jeden pozměňovací návrh, kde ještě nemáme vyřešený plný kompromis, který se týká odstavce 9. A já navrhuji, aby tady byl jednotný evropský fond, eh, který by byl zaměřen právě na tuto jednu eh, komunitu nebo skupinu. Jinak samozřejmě tady jsou i jiné fondy, strukturální fondy ESV. A tento model pochází z předstupního období nových členských zemí, které v té době museli řídit eh, menší fondy zaměřené na rozvoj, které měly podporovat místní iniciativy a které se držely takového postupného postupné implementace projektu a postupně se na základě toho místní komunity naučili žádat o prostředky, řídit jejich čerpání, zavést byrokratické postupy to bylo určeno tedy chudým komunitám, které eh, byly vyloučeny ze společnosti, které, eh, kterým nešlo hned od začátku eh, posílat prostředky. A je to také otázka důvěry. A já si myslím, že by bylo dobře, kdyby se na tom přímo podílely evropské instituce. Ale pokud chceme redukovat byrokracii, tak by bylo dobře, kdyby se do toho přímo zapojili. Jde tedy o to, jak financovat malé místní iniciativy, ze kterých potom mohou vyrůst větší programy. A teď jsme tedy uprostřed diskusí, které s tím souvisejí. Jde o roli EU pro předělování prostředků. Já jsem to konzultoval s dalšími politickými skupinami, s EPP ještě konzultujeme. Doufám, že se nám podaří nalézt eh, kompromis, který bude mít většinovou podporu. Jinak eh, se na tyto lidi zase zapomene a ty prostředky zase půjdou lidem, kteří nejsou v té nejvíc znevýhodněné situace, situaci. Děkuji. A Cecilia Bajkström se přihlásila o slovo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Genc za důkladnou práci, kterou odvedla na tomto stanovisku. Myslím si, že ten text je plný kompromisů a jde mu skutečně o zlepšení eh, života Romu. Také bych eh, Eh, chtěla pochválit práci eh, kanceláře paní Gens. Eh, mám velké pochopení pro jejich trpělivost s námi. A konkrétně bych chtěla poděkovat své kolegyni za to, že usiluje o komplexní politické návrhy, které povedou k tomu, aby Romové byli přímo zapojeni do formování těch věcí v terénu. A jsem také velmi ráda, že se tady objevuje řada návrhů, které uznávají důležitou roli místní úrovně při formování a provádění těchto opatření, s tím, že samozřejmě EU by je v tom měla podporovat. K pozměňovacím návrhům chci říci, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu které souvisejí s dodržováním základních lidských práv, s tím, že je potřeba mít podložené závěry a že je potřeba také eh, se zaměřit na zefektivňování poskytování prostředků z evropských, eh, evropského rozpočtu. Všechna tato opatření jsou důležitým krokem k začlenění Romů do společnosti a co se týče toho nevyřešeného stavce 9, to se určitě do konce dnešního dne podaří. A vzhledem k tomu, že jsem členkou také výboru LIBE, tak vám chci slíbit, že i na půdě toho výboru Ehm, se postarám o to, aby náš názor tohoto výboru byl zohledněn i ve stanovisku výboru Libe. Děkuji vám. Teď eh, Baltazar, další stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedající. Blahopřeji naší zpravodajce, která k věci přistoupila správně. je zřejmé, že opravdu vypíchla ty nejdůležitější a nejkritičtější eh, věci užití evropských fondů eh, vzhledem k zkušenosti, kterou eh, s tímhle máme, tak nemůžeme říct, že by se všechno opravdu dobře podařilo. Někteří ho, ty peníze využili správně, jiní trochu jinak. Je třeba si uvědomit, že tady je velmi E, prostě malý společný jmenovatel pro e, tuto oblast a e, to si musíme přiznat. Naše zpravodajka byla vždy k dispozici, byla připravená s námi vyjednat kompromisní pozměňovací návrhy, sloučit ty pozměňovací návrhy do kompromisů a chceme, aby ta zpráva opravdu zohlednila stanoviska Eh, v jedněch i druhých, ale je tady ten klíčový bod a tím je odstavec 9. Možná, že celý problém tkví v překladu. Nikdo se nestaví proti tomu, aby Evropská unie různými e, organizacemi či orgány e, vytvářela e, vztahy či měla styky s různými oblastmi. Můžeme i uvážet vytvoření nějakého dalšího orgánu, byrokracie na evropské úrovni je už takových rozměrů, že nějaká další instituce s určitými kompetencemi prostě mm, ale není úplně nutná. Možná, že by si to celé mohla vzít na starost Evropská komise a její jednotlivá pracoviště. Ostatně tady jsou přímé vztahy eh, mezi Evropskou komisí a jednotlivými regiony. My tady hovoříme o romských společenstvích, která jsou velice malá a nejsou organizovaná. Pokud je tomu skutečně tak, kdo tedy může vést dialog s Evropskou unii, pokud tady nejsou eh, obce, nejsou, eh, dejme tomu, radnice, kraje a tak dále. Možná eh, nemusíme mít důvěru v místní zastupitelství, ale pokud tam tato nebudou, jak chcete vést dialog mezi těmi romskými asociacemi a Evropskou komisí? V tom je ten problém. Naším cílem samozřejmě není zbyrokratizovat eh, na 100% vztahy mezi komisí, místními zastupitelstvy a romskou komunitou, ale samozřejmě také chceme se vyhnout tomu, abychom tady vytvářeli nadbytečné další instituce a orgány. Nicméně chceme být tak trošičku více sui generis. Instituce Evropské unie, členské státy musí mít možnost intervenovat přímo v těchto malých eh, romských společenstvích, komunitách. Neříkejme teď, jakým způsobem se to bude provádět, ale to se musí všechno eh, ještě projednat a proskoumat a bude to pak zpravováno konkrétními opatřeními v terénu. Eh, pomoci Romům pro mě neznamená dát jim peníze. Eh, pro mě je cílem té pomoci zajistit integraci tohoto společenství tak, aby Romové již potře- pomoc nepotřebovali. Pokud budeme takto dávat pomoc slepě během deseti let, tak to k ničemu nebude takže možná, možná takhle, tímhle e, směrem bychom měli jít a ještě e, trochu promyslet e, redakci toho devátého odstavce. Děkuji a omlouvám se, že to trvalo tak dlouho. Další je paní Karima Deli. Kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat zpravodajce která pracovala skutečně velmi kvalitně a ten text, který nám dnes předkládá, je obohacen ještě celou řadou kompromisních návrhů a opravdu hodně odpovídá um, tomu, co uh, sledují zelení v této oblasti. Za prvé je třeba si připomenout, že inkluze Romů v naší evropské společnosti musí probíhat uh, vlastně uh, tak, že se bude dotýkat všech oblastí, ať už se jedná o přístup k pitné vodě, ke vzdělání, k důstojnému bydlení, zaměstnání, k vzdělání, zdravotní péči a tak dále a tak podobně. V podstatě jde o respektování základních lidských práv. Za druhé, nemůžeme opomíjet eh, jednu věc a je třeba to pořád připomínat. Romové jsou předmětem diskriminace v Evropské unii. My představujeme Evropský parlament. Naší rolí je zabránit stigmatizaci jakéhokoliv etnika či společenství, takže ani Romové nemohou být předmětem diskriminace. Evropa je sjednocena ve své různorodosti, to je evropský ideál, to je evropské společenství. Chci říct, že v textu je řečeno, že příspěvky a e, finanční prostředky musí být tedy především nasměrovány k Romům. E, ano, to je také důvod, proč tento text e, koncipujeme, protože stávající situace opravdu není úplně uspokojivá. Takže ten slavný poslední kompromis, abych se zmínila o něm. Domnívám se, že ať už e, jsou ty procesy jakéhokoliv charakteru, musíme Romy integrovat a nesmíme rozhodovat za ně. Můžeme být s nimi, můžeme je e, prostě e, podpořit, ale nemůžeme dělat politiku pro lidi, pro obyvatele toho či onoho regionu, ale s nimi to je zapotřebí. Za třetí, hovoří se tady o nějaké evropské agentuře, která by spravovala tyto finanční prostředky. V zásadě já proti tomu až tak nejsem. Myslím si, že to je krásná myšlenka, ale chtěla bych vědět dvě věci. Za prvé, je to technicky možné, je to možné z právního hlediska. Bude ta agentura skutečně schopna spravovat e, e, fond sociální a fond pro rozvoj venkova? Pokud ano, tak já jsem jenom pro a za druhé chci, aby tato Evropská agentura opravdu zastupovala všechny společenství. Nemůže Evropa eh, rozhodovat na místě některých jak bude složena tato Evropská agentura, jak bude vypadat, to je zásadní otázka. A pak ještě úloha toho vládnutí, té zprávy. Tato agentura bude pracovat s městy, s územními samozprávami nebo s regiony. Já se teď ptám. Takže eh, byla bych velice ráda, kdybyste paní zpravodajko a stínoví zpravodajové v tomto směru našli cestu nějakého kompromisního návrhu. Děkuji, ještě máme tady jednu žádost o slovo od pana Unkorejnu. Omlouvám se za výslovnost vašeho jména. Uh, nice try. Thank you very much. Uh, ale dobře jste to zkusila. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že paní zpravodajka, se kterou mám dobrý pracovní vztah, udělala toho dobře tím správným směrem a řekl bych, ano, už jsme blízko, ale ještě ne tedy úplně docela. Pokud jde o odstavec 9, tak tam jde o otázku principu a faktickou otázku. A já plně podporuji vážené kolegy v tom, kteří tedy zdůraznili, že pan Baltazar tak dobře podchytil tu situaci. A zeptal bych se, proč se musíme eh, vracet k předstupní situaci, kdy, kdy jsme eh, měli eh, té věci, protože jsme neměli ten mechanismus, který máme dnes. Za druhé, je opravdu skutečný, skutečné nebezpečí, že se z toho udělá přílišná byrokracie. A máme problémy s financováním, s tím, že Peníze se nám nedostávají eh, k eh, eh, romským obcím v Maďarsku, Bulharsku a tak dále. Ale já si myslím, že ty problémy vznikají, jak bych to řekl, určitých bloků a nefunkčnosti, pokud jde o místní zprávu. ještě musíme pochopit, jakou úlohu může se hrát místní samozpráva na mikroúrovni při prosazování evropské politiky na místní úrovni tedy. Samozřejmě, vždycky může přijít se spoustou eh, principiálních deklarací, ale musíme se zabývat i tímhle. Já tedy volám po větší um, realismu a podívejme se zpět na odstavec 9. Měli bychom se držet, eh, měli bychom se snažit zlepšit to, co už máme. Myslím si, že nepotřebujeme nějaký další instrument. Dobrá, děkuji. A teď už se nehlásí dál nikdo debaty, takže závěr dám, dám slovo ještě jednou Kinze Genč. Děkuji za tu velmi podstatnou debatu a jak vidíte, všichni stínoví zpravodajové ti, eh, kteří předkládali eh, pozměňovací návrhy, eh, se do toho intenzivně zapojili a já jsem si jistá, že všichni se chceme dobrat toho nejlepšího řešení, všichni bojujeme s tou situací. Máme poměrně docela dobře vyvinuté systémy v těch jednotlivých zemích. Většina obcí se naučila, jak ty prostředky využívat, dokonce i většina romských obcí se naučila využívat e, ty prostředky. Mají přístup k ESF, ke strukturálním fondům a tak podobně. Ale tady jsme se pokusili, a já nevím, jestli ten nový návrh je nejlepší, e, zjistit, jak se dostat k těm, kteří byli vynecháni. Když se pan Ungoreanu ptal, proč hledat nějaké další postupy, další cesty. Tak já jsem myslela na eh, cesty, kam, k tomu, kterými se dostat k těm nesmírně chudým obcím, komunitám, kudy se nejde dostat jinak, ke kterým se nejde dostat jinak. A v eh, každé zemi je část společnosti, eh, která nemůže využívat přínosu unijních fondů. A já nechci eh, vytvářet nové orgány. Já hledám to, jak by Evropská unie mohla odbourat byrokracii a přímo se zapojit. Eh, využít přitom eh, místní znalosti. A doufám, že se nám podaří vytvořit text, který bude přijatelný pro všechny. Doufám, že chápete co se původně chtěla říct. Myslím si, že si tedy můžeme znovu ještě jednou sednout a snažit se dát něco dohromady, co by potom podpořila většina. Nebo doufejme eh, všechny frakce, protože to si myslím, že je klíčová otázka. Takže ještě jednou děkuji vám za aktivitu. I pro mě bylo poměrně překvapivé že u takovéhoto malého textu eh, jsme měli eh, prakticky 100 pozměňovacích návrhů. Je tedy zřejmé, že to je pro vás, pro všechny eh, tak důležité. Děkuji vám za spolupráci. Ano, děkuji. Kinzel Genč a, a hlasovat budeme zítra. Já doufám, že budete schopni se dohodnout ve všech otázkách úplně. A, zí... a dnes už nemáme žádné další věci na pořadu jednání takže můžeme skončit o něco dříve. To jistě všechny potěší. A zítra musíme začít přesně v 9 a sice projednáváním zprávy o demografii od Caria eh, Sadio. Jsme, zítra jsme ve 4B001 v jiné místnosti, takže prosím ve 4B001 v 9 ráno. Přeji vám hezký večer a těším se s vámi na shledanou.